Uh, so, good, good morning, everybody. Um, uh, sorry to be starting a bit late this morning. Uh, dobrý den, omlouvám se, že začínáme trochu pozdě. Čekáme, čekali jsme, až přijde uh, pan Kinein. Um, budeme si uh, muset pohovořit o webových stránkách um, jak to máme, o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru. Takže až eh, dorazí eh, zpravodaj, tak se připojí, ale máme tady silný tým z komise, ehm, takže já nevím, jestli kdo vede tým komise se může představit. Hmm. So good morning, my name is Ilya Dobrý den, jsem vedoucí eh, jednotky eh, tzv. digitální sociální platformy. Eh, kolega, kolegové tady se mnou pracují na tom návrhu a kolegyně z meziinstitucionálních vztahů a máme také nového kolegu ze Švédska, který je tady na krátkou dobu jako národní expertka, Elín. A kolega z generálního sekretariátu. Takže nás těší, že tu máme takový silný tým z komise, takže asi dám nejprve slovo vám, abyste nám prezentoval ten návrh a potom eh, kolegům poslancům. Takže prosím. Já bych chtěl navrhnout, abychom eh, chviličku strávili se slajdy, které máte také vytištěné na papíře. Rád bych prošel všechny, ale chtěl bych eh, zdůraznit hlavně tři hlavní body a hned bychom potom přistoupili k otázkám a odpovědím, protože to si myslím, že bude účelnější. Chtěl bych zdůraznit, že na příštím zasedání 25. dubna přivedeme experta, který vám ukáže, o čem je webová přístupnost takže než abychom teď trávili cené hodiny eh, teoretickým výkladem, bude lepší, když on vám to pak ukáže. To znamená, nejedná se jenom o přístup osob s nějakým handicapem, ale je to také eh, významné pro starnoucí populaci nebo osoby, které jsou handicapovány nějak sociálně nebo nebo v případě třeba hlučného prostředí a tak dále. V tomto návrhu jsme vycházeli z vnitřního trhu, protože vidíme, že je tu velká fragmentace národních specifik, co se týče webové akce, přístupnosti. Máme mezinárodní eh, eh, pokyny, které většina zemí eh, v současné době nějakým způsobem aplikuje s určitými úpravami. Někdo pracuje se starou verzí, někdo s novou verzí a proto je ten trh fragmentovaný. Takže náš návrh, kterém se, nebo o co se tady snažíme, je, že existuje celá řada opatření eh, na základě eh, antidiskriminačních úmluv, pak máme různá softwarová opatření, potom Eh, závěry rad, rady členských států eh, k zajištění přístupnosti veřejných internetových stránek, které už jsou několik let staré, ale o tom ten problém není. Problém je s trhem trh nemůže poskytnout řešení dostatečně levná a konzistentní, abychom dosáhli těch cílů. A my se tedy snažíme soustředit na určitý omezený počet internetových stránek, eh, které by eh, jaksi měly naplňovat eh, ty Jaksi jedná se o to, že ehm, rozšíření tedy těchto aktivit na soukromý sektor, lepší konzistentnost nástrojů, které poskytovatelé poskytují tedy jak eh, vývojářům webovým, eh, tak eh, tedy institucím. Naše výpočty přínosů vycházejí z hlavních kategorií členských států, to znamená těch, které již mají národní legislativní opatření, eh, těch je eh, více než 21. Řekl bych, že nyní je to 23 členských států, které mají toto opatření a spočítali jsme, kolik by to stálo tyto státy, protože už to mají v rozpočtu a eh, budou muset absolvovat eh, eh, změny, které ovšem nebudou příliš nákladné, protože ty nové webové stránky, které budou vyvíjet na základě našich doporučení, tak to pro ně nebude eh, tak drahé. Naopak přechod k těm novým stránkám by měl být levnější. Potom státy, které nemají žádná pravidla ohledně přístupnosti, tak tam je určitý omezený počet internetových stránek, kde jejich mm, uvedení do provozu by nemělo být příliš nákladné. E, přínos, co se týče přístupnosti internetových stránek pro lidi, e, přínos pro instituce, kdy nebude nutné e, jak si zajistit služby online Eh, pro tyto lidi nebo pro alternativní služby, eh, tak eh, ten přínos je významný i pro pro instituce, kromě toho se zvýší konkurence nebo hospodářská soutěž ale přeshraniční hospodářská soutěž je velmi omezená v důsledku těch specifik. Takže máme případy, kdy jedna země například eh, zadala webové stránky pro ministerstvo a žádá, aby eh, tedy ten, eh, ta firma, která předkládá nabídku, aby tam byla přístupnost internetových stránek na jejich stránkách, což zase omezuje hospodářskou soutěž. Takže já myslím, že zatím bych eh, skončil a nechal bych hlavně čas na otázky. Děkuji. Pan Mahakis, chcete vystoupit první? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji komisi za tuto prezentaci. Já myslím, že je naprosto jasné, o co jde, ale je velice obtížné si to někdy představit. A z tohoto důvodu bychom chtěli dělat konkrétní demonstraci. Je to určeno pro lidi s postižením, kteří mají určité omezené možnosti. Uveďme eh, příklad lidí, kteří špatně vidí pro ně je velice obtížné mít přístup k těmto webovým stránkám veřejných úřadů, které často uvádějí velice důležité informace. Nemohou používat tyto stránky. Abych to doložil, tak bych eh, použil vlastní webové stránky. Nebudu tuto ukázku dělat dnes, protože my nyní právě přepracováváme moje webové stránky. Právě proto aby lidé s postižením mohli používat tyto stránky zcela bez nějakého omezení. Já jsem se dohodl eh, s komisí, že 25. dubna budeme tady mít výměnu názorů a já při té příležitosti uvedu ukázku, abych vám ukázal, jaký to má význam, jak to vypadá, protože ve skutečnosti je obtížné si toto představit jako člověk, který vidí dobře. Co to znamená, když eh, se nemůžete dostat k některým funkcím a nemůžete běžně používat tyto stránky veřejných institucí. Já jsem vděčný komisi za tento návrh. Já vím, že tady se stýká několik oblastí z hlediska používání vnitřního trhu. Jedná se o právní úpravy z různých, obsah, eh, z různých oblastí, je to například ochrana menšin, práva lidí s postižením všechny tyto oblasti tady musíme nějakým způsobem kompilovat. Je to komplikované, ale nakonec se dostaneme ke kompaktnímu tvaru, kde budeme mít určité konkrétní funkce, které bychom měli zavést v rámci jednotného trhu. Eh, musíme zde určité věci dobudovat v tomto návrhu, to přiznávám, ale myslím si, eh, že je to velice dobré, je to omezená záležitost, ale velmi významná pro některé lidi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já si myslím, že bychom eh, se měli nějak spojit a eh, setkat se. To už je také v té prezentaci zmíněno. Dobrá. Takže teď stínoví zpravodajové, prosím paní kolegyně. Pan Traskovský. Takže pan Traskovský bude první a pak další. Já vím, že paní kolegyně z SD se také zajímá o toto téma. A pak i já. Prosím, pane kolego. Tak úplně nejprve bych chtěl skutečně říct bravo eh, ke komisi. To je chválihodný počin Nejprve ten potenciál pro růst, a to je to, co tady sledujeme v tomto výboru. E, jedná se o lidi, kteří jsou vyčleněni a jak komise říká, nejenom vzhledem ke svému postižení, ale také k vysokému věku. A my je musíme začlenit, e, když se jedná o digitální trh. Takže tady je obrovský potenciál a zároveň z toho budou těžit všichni zúčastnění. Politici mají velká ega. Já vám musím říct, že tento problém sleduji poslední dva roky a e, mám Eh, první webové stránky v Polsku, které jsou plně slučitelné se všemi normami a eh, byly vytvořeny lidmi, kteří jsou skutečnými experty v oboru. A mě to opravdu otevřelo oči. Je to eh, výhodné pro všechny, protože když se jedná o naše webové stránky, tak ty jednak najdete mnohem snadněji na internetu než eh, jiné, protože oni splňují všechny ty eh, podmínky, když se třeba jedná o to vyhledávající médium a tak dále. Takže to není jenom věc toho, že bychom dělali my něco pro ostatní, ale ono to také funguje dobře pro nás, protože je to prostě vizibilita na eh, internetu, je to vizibilita našich E, cílů a tak dále. Já mohu toto jenom pochválit, ale mám samozřejmě pár dotazů, takže by to možná mohlo budit dojem, že věci kritizuji, ale já chci jenom určité věci vědět, to je všechno. Nejprve pole působnosti směrnice. Tady máme pár otázek, protože ono to vypadá, jako kdyby ten rozsah působnosti e, byl koncipován před e, několika lety, prostě v minulosti, jako kdyby nebral v úvahu určité nové trendy trendy. Například se nezabývá některými službami pro podnikatele, jako je třeba registrace podniku. Vím, že ten katalog, který je umístěn v závěru celého návrhu v příloze, je katalogem otevřeným ale myslím si, že ta minimální harmonizace by se měla také vztahovat na některé služby, které tady uvedeny nejsou, protože opravdu to e, vzbuzuje celou řadu dotazů. Například e, je to otázka registrace univerzit, e, ale vypadávají z toho základní školy, mateřské školy a tak dále. Prostě já vím, že se věci hodně pohnuly, ale to tady není zohledněno. Není tady registrace těch nižších stupňů. Proč se pouze soustředujeme na univerzity? univerzity, proč se omezujeme na veřejnost, proč tam třeba na veřejné e, školy, státní školy, proč ne na, e, nezahrnujeme soukromé e, vzdělávací subjekty. To je prostě celá řada dotazů, na které bychom se měli ještě podívat. A pak samozřejmě je tady otázka využívání, většího využívání národní zkušenosti v té směrnici. To by bylo dobré také zahrnout. A pak ještě něco kladu si otázku, proč tady není k věcem přistupováno více tím horizontálním přístupem. Například ve směrnici se vůbec nehovoří o veřejných zakázkách nebo o projektech, které jsou financovány z evropských zdrojů. A když jde o přístup, eh, tak vlastně E, ty e, dokumenty, které se třeba veřejnými zakázkami zabývají, tak to, o tom to hovoří. Takže bychom to měli propojit. E, jedná se také o přístup k obchodu, to je dokument, který teď připravuje komise. A proč o tom tady nezmínit se, aby to bylo horizontálnější? Další velkým tématem je otázka standardů. Já nechci tady říkat, že jsem nějakým odborníkem v této věci, ale konzultoval jsem některé experty priority a chápu, že se tady bude pracovat na nějaké evropské normě, ale prozatím nás směrnice eh, odkazuje na eh, směrnici ICO, která je placená. Eh, pardon, normu ICO, která je eh, placená a přitom jsou tady jiné normy, které jsou otevřené, takzvané eh, open standards, které jsou bezplatné. Takže proč vybírat ty placené standardy, proč se ne Eh, snažit využít těch neplacených. A pak ještě v závěrem, to si nemohu odpustit, protože jsem koordinátorem v ústavně právním výboru, takže se vždy zabývám otázkou aktů v přenesené pravomoci a tady máme určitou práci před sebou, měli bychom to celé upřesnit a měli bychom jasně vymezit eh, ty mm, eh, oblasti, kde se věci vztahují, kde se k tomu vztahují akty v přenesené pravomoci. Takže některé eh, klíčové věci ještě eh, Příklady jsou uvedené v příloze, vím, že je to příloha otevřená, ale měli bychom možná se snažit, aby to nebylo zastaralé, aby to vzalo v potaz nové trendy. A eh, to je jedna věc. A druhá věc je ten horizontálnější přístup, protože je tady také ten E-Accessibility Act, to znamená norma o přístupu k elektronickým operacím. To bude skutečný milník a měli bychom tyto dva texty dát do souvislosti. A jak říkám, nejsem expertem, cením si toho, že se toho komise takto kvalitně umo, eh, ujmula. Předseda, děkuji za tento přístup. Eh, já si myslím, že se teď asi někteří podíváme na ty vaše webové stránky. Vypadá to zajímavě, paní Tyler. A pak možná ještě Eh, můžete hovořit za SD v tuto chvíli, protože váš kolega není přítomen. Já vím, že vás to téma zajímá. Ano, děkuji, pane předsedo. Možná, že se stanete nakonec eh, tínovou zpravodajkou. Musím říct, že to byla velice zajímavá prezentace. Děkuji komisi a děkuji také předřečníkům. Eh, když hovořil kolega o svých webových stránkách, tak je skutečně eh, možná užitečné, abychom si navzájem vyměňovali ty nejlepší eh, možné postupy, naše zkušenosti. Opravdu se můžeme hodně dozvědět jedni od druhých. Já si třeba teď, když jsme teď začali předělávat moje webové stránky, tak jsme si s lidmi z oboru opravdu hodně ty věci probrali do podrobna. Já jsem hledala i další zkušenosti veřejnosti. Myslím si, že e, i já jako Rafael mám určité otázky, když hovoříme třeba o veřejných zakázkách v tomto výboru, tak je velice zajímavé, jak je tato oblast zásadní pro toto téma. A opravdu bychom se měli složit o to, to trošičku integrovat. A když hovoříme o sdílení nejlepších e, těch eh, postupů a zkušeností mezi sebou, tak bychom se možná měli podívat na to, které členské státy jsou popředí, abychom eh, se od nich poučili, abychom navzájem sdíleli eh, ty dobré postupy a ty zkušenosti a sdílení norem, to je také zásadní. Chci být stručná, ale ještě by mě zajímaly vaše názory na další věci. Mluvíme o přístupu, jde o to, jestli myslíme přístup k sociálním médiím, jestli eh, lidé k ním přistupují přes mobilní eh, telefony. Každopádně eh, je to určitá příležitost tyto otázky dále promýšlet, dále o nich mluvit. 40 všech eh, webových stránek eh, jsou tedy přístupné. Eh, jenom 40 těch veřejných webových stránek, to je šokující. Já si myslím, že by bylo opravdu možná dobré se e, podívat, e, kdo v tomto směru je vepředu a mít ty informace, abychom se mohli poučit. E, ten návrh se mi celkově líbí, těším se na diskuzi a opakuji ještě jednou, měli bychom sdílet ty no, dobré zkušenosti a možná, Rafaeli, my bychom mohli využít vašich webových stránek a ukázat lidem, jak to děláte v rámci dalšího zasedání jednání našeho výboru a možná, že by tady byly i některé další příklady podobně dobré ke sdílení. Před další řečník. Děkuji. Ano, já bych chtěl také souhlasit s předřečníky. Je to dobrá věc, do, věc důležitá a měli bychom uh, s tím něco udělat. Chci především vyjádřit souhlas s panem Tarkovským, když hovoří o těch otevřených standardech. Podle mého názoru je to zcela zásadní. Uh, Víte, čím normalizovanější, standardizovanější bude ten přístup, tím lépe to celé bude fungovat. E, takže jde o to, aby ty jednotlivé složky dobře spolupracovaly a myslím, že by bylo dobré, kdybychom v tomto směru pokročili. Otevřené standardy jsou velmi důležité, jinak napřík, skutečně skončíme v úplně směšné situaci. E, Měli bychom eh, eh, měli bychom samozřejmě eh, sdílet ty standardy a bylo by lepší, kdyby to byly standardy otevřené, neměli bychom se tomu vyhýbat. A v této souvislosti ještě jedna věc. Cílem je poskytnout harmonizaci a zlepšit kvalitu. Legislativa v té bývalé e, směrnici je jedním z nástrojů, které máme k dispozici, ale v tomto konkrétním případu máme také technické prostředky, e, jak na pomoci tomu procesu harmonizace když Evropská unie nebo členské státy e, vyvíjejí různá řešení, tak bychom všechny měli E, podpořit v tom, aby tyto technická řešení e, zveřejňovaly jako otevřený zdroj a ostatní by je mohli buď převzít a nebo je alespoň prostudovat a byli by jim e, předlohou. Takže alespoň zmínit toto bychom měli vyzvat eh, Unii a eh, členské státy, aby tyto věci dávaly k dispozici jako otevřené zdroje. Dobrá, já jsem také stínový zpravodaj, eh, takže to je téma, které sleduje už delší dobu. A myslím, že jak si můj hlavní problém je, ne, že bychom nepotřebovali postupovat ku předu, ale nevím, jestli toto je správná cesta. E, já nechci tady vás nějak příliš schladit, ale uvidíme, jaká bude reakce členských států. Já totiž nevím, jestli neexistují lepší způsoby. E, byla by potřeba studie dopadů a možná by byl lepší takzvaný soft law, doporučení. Hovoříte o fragmentaci trhu já fragmentaci trhu tady chápu jako důsledek toho, že se jedná o služby, které jsou specifické pro členské státy z hlediska jazyka, z hlediska organizace mm, těch zemí, které se to může hodně lišit mezi státy a um, i e, jsou jinak daleko v, v připojení. A takže nevím, jaký to přinese tedy ve finále výsledek. E nevím, jestli bude Evropská komise zahajovat řízení pro eh, nesplnění povinnosti s členskými státy, že nezajistili přístup k webovým stránkám nějaké konkrétní univerzity. Já prostě nevím, jestli komise skutečně detailně se zamýšlela nad tím. To já, já mohu připravit stručný dokument, kde bych chtěl uvést za prvé, že už standardy máme, můžeme je propagovat, propagovat propojitelnost a přístupnost. A za druhé, tady jsou ustanovení, která e, jsou složitá z hlediska monitorování a jak tady zaznělo, vnější tlak e, od spotřebitelských organizací a e, členských států, to je ta cesta, která povede ku předu. A myšlenky a Eh, zdroje na zajišťování benchmarkingu. Eh, eh, takže ne, nevím, jestli mm, je nutné tedy sbírat data a tak dále. Kolegové v národních parlamentech, kteří rozhodují o těch rozpočtech, k tomu mají přímou příležitost. A co se týče tržních aktivit, tak bychom začali vytvářet nějaké uzly napříč Evropou a to pak bude zase důvod k vyhlašování veřejných zakázek. A pracujeme na za, na směrnici o nové směrnici o veřejných zakázkách. Chceme podporovat veřejné agentury, aby hledali inovativnější řešení a pro veřejné orgány je to příležitost spolupracovat přeshraničně a to může obsahovat i řešení pro zvýšení přístupnosti. A co se týče rozpočtu Horizontu 2020, tak tam by se mohla najít jaksi zdroje pro tyto eh, řešení a já bych rád vypracoval dokument, který eh, by se zaměřil právě na toto a myslím si, že bychom mohli dosáhnout daleko eh, rychleji hm, žádoucích výsledků než vypracováním tohoto právního dokumentu, který bychom vnucovali členským státům. Čili já si nemyslím, že bychom měli skutečně detailně zpracovanou studii dopadů a e, vy zdůvodňujete e, legislativní návrhy, které předkládáte, ale já nejsem proti pokroku v této oblasti, vůbec ne. E, já jsem také hlasoval o elektronické komunikaci v akademických kruzích, kde máme, jak si existuje právní základ, kde je potřebná ta přístupnost. Ale poté, co jsem si přečetl tento návrh, nejsem přesvědčený prostě, že toto je správná cesta ku předu. Ale myslím si, že tento výbor dříve, než jak si pokročí s tímto legislativním návrhem, tak by měl možná se zamyslet nad alternativami a s tím by nám mohl pomoci i zpravodaj. Někdo další? Ich grundsätzlich. Já myslím, že tato záležitost by měla být přivítána. Je dobré, že se snažíme ve velkém záběru zde zajistit svobodu z hlediska přístupnosti k internetu. Ale co se týče textu, který nám byl předložen komisí jako legislativní akt, tak eh, zde si nejsem úplně jista tou správností formy. Na mnoha místech je to nejasné. Je tam mnoho delegovaných aktů, které jsou požadovány v tomto textu ale řekněme konkrétní provedení, jakým způsobem by to mělo být realizováno, jak vypadají povinnosti pro členské státy a pro ty jednotlivé lokální, komunální orgány, které jsou odpovědné, tak to je velmi široký záběr z hlediska definice. Takže já mám otázky ohledně norem. Samozřejmě v mnoha bodech je tedy podporuji. Myslím si, že potřebujeme normalizační proces na mnoha místech, ale zároveň musíme dávat pozor na interoperabilitu. Musíme dávat pozor na to, aby ty jednotlivé technické přístupy byly interoperabilní, aby mezi sebou mohly komunikovat. Například ve veřejných zakázkách tam vlastně se pohybujeme zvláště v profesionálních oblasti, takže i zde se tedy samozřejmě můžeme setkávat s lidmi s postižením, ale většinou ta pracoviště pro tyto lidi jsou upravena tak aby samozřejmě mohli tady pracovat a nepotřebovali v tom smyslu tedy příliš velké normy. Tady si musíme položit otázku také z hlediska eh, slučitelnosti těchto norem a těchto technických předpokladů. A opět se vracím k otázce interoperability. Nejde o to, aby skutečně každá stránka musela být přepracována, ale každá stránka musí být čitelná a musí být hlavně propojitelná s jednotlivými technickými přístupy. Tím se musíme intenzivněji zabývat, než tomu zatím je tedy v tom návrhu komise a také v té e, studii dopadu. Ruler, you want to come in. Very short, uh, chcete se k tomu vyjádřit? Uh, poukázat na to, že je problematické, eh, pokud se podíváme také ještě na další texty eh, komise, kde například se zabýváme elektronickým zadáváním veřejných zakázek a tak dále. My jsme se opravdu snažili přesvědčit členské státy o tom, že se zde musí zavést určité povinnosti a my si zatím stojíme, ale nebylo by smysluplné, kdybychom k tomu připojovali ještě další aspekty a tuto věc svým způsobem stěžovali. Uh, z hlediska e, provádění. To je jediná poznámka, kterou mám. Občas mám prostě dojem, že zadávání těchto e, veřejných zakázek se stává takovým lakmusovým papírkem. Často to vede k tomu, že je zde snaha využívat této problematiky k zavádění nových věcí a to bude stěžovat tuto záležitost. Uh, any other comments? Nějaké další připomínky? mám tedy vyzvat komisi, aby zareagovala na to, co to tady zaznělo a potom bych vám ještě dal slovo. Mm, pak tady máme už řečníky k dalšímu bodu, takže prosím, vracím slovo komisi, aby zareagovala. Takže já se vrátím zpátky k tomu poli působnosti, k rozsahu platnosti směrnice, protože to je skutečně největší téma. Jaký je tento rozsah? E, my jsme dostali vlastně e, souč- e, na to, co bychom měli udělat, abychom nejednali arbitrálně a podívali jsme se na to, co členské státy slíbily, že budou digitalizovat. Jistě je to deset let starý příběh, teď už by to, bylo, eh, teď už by to byl lepší výběr. Eh, ale chci říct eh, jednu věc, to není těch 12 typů, je to minimální soubor webových stránek, které E, prostě e, budou e, převedeny do toho národního režimu a vlastně se pře, se tak jako překlopí nebo budou mít vliv na další řadu těch vnitrostátních webových stránek. Proběhne tam takzvaný spillover, bude to mít takový lavinový efekt a bude se prostě, bude to prostě vlastně plnit ten národní cíl, což u některých států jsou veřej, je veřejná doména, jinde veřejná spojená se soukromou. Takže pokud to bude 10, 12 či 14, tak to je, to je prostě různé. Ne, nejedná se o to, že to je nějaká magická dvanáctka, která je nejdůležitější. Je to prostě takový ten vinový efekt, který eh, vytvoří eh, určitý tlak eh, na ty jednotlivé e, další aktéry, tak aby se do toho všeho zapojil i soukromý sektor. A tam vzniknou ty pracovní příležitosti, tam vzniknou ty další možnosti, až bude mít e, v soukromý sektor v zásadě jeden standardizovaný výsledek, s kterým bude moci pracovat. My jsme měli e, vlastně od října ten, tu, standu, tu normu ISO, E, která e, vychází z těch technických specifikací, ale e, standard ISO byl velice rychlý. Evropský standard začal se formovat velice rychle a měl by být k dispozici počátkem příštího roku. Vycházejí oba z technických podmínek. V zásadě to budou stejné technické specifikace jak pro evropský standard, tak pro ISO. Hovořili jsme o harmonizovaném standardu Eh, což bude ten evropský, který bude mít eh, tedy tu, ten label eh, standardu s velkým S. 8. dubna máme technické jednání, kde se právě o těchto věcech bude hovořit. Já tady nechci tyto věci dopodrobna vysvětlovat eh, tady a teď, ale můžeme to bilaterálně probrat, tu otázku normalizace. Pak je tady samozřejmě otázka otevřených standardů. Takže zase eh, členské státy eh, vlastně se zabývají s variacemi. Ono není těch možností a zase až tolik. Ten otevřený zdroj ISO, Evropa, evropská eh, norma, to jsou v podstatě nevelké finanční náklady, takže otázka otevřených standardů, evropských standardů, nevím, eh, můžeme možná, můžete možná o tom hovořit ještě do větší podrobnosti, abychom všichni lépe pochopili, co to je, jaký je rozdíl mezi využíváním evropského standardu či nějakého jiného Členské státy by měly vlastně sdílet ty specifikace technické, aby to vedlo k jednomu standardu. A k tomu, co řekl pan předseda, to je opravdu zásadní. My všechno to, co jste tady říkal, jsme zkoušeli posledních 12 let, dali jsme do toho e, peníze, dělali jsme výzkum, měli jsme různá doporučení, měli jsme závěry rady, kde členské státy prostě e, nás podpořili na, e, takzvaném VCAG 2.0 a prostě my jsme slíbili, že to budeme udělat, ale ono to nakonec není možné, protože tady v, této, v, té, v tomto ta dávka s nabídkou nefunguje. Takže ano, v tom takzvaném měkkém právu tam se udělal velký pokrok, nicméně prostě se ne podařilo na národní úrovni eh, do, eh, stát těm cílům. Francouzům se to nepodařilo, ani jiným. A není to jenom otázka nákladů. A pak k těm veřejným zakázkám. Já eh, vlán, nevím, proč by to mělo být obtížné. Když si někdo, dejme tomu, koupí přístup, tak on neví, co si vlastně kupuje, neví, jak to monitorovat. Náš návrh je prostě pracovat s těmi národními experty, s těmi národními agenturami a vytvořit jedno jasný monitorovací, eh, jeden jasný monitorovací postup tak, aby ty, vědec, eh, ty veřejné zakázky realizované elektronicky byly prostě důvěryhodné, aby prostě bylo jasné, že ten přístup eh, je skutečností. Lidé si teď věci nakupují a vlastně nevědí přesně co. Takže tato směrnice skutečně se nezabývá pouze e, s harmonizací e, standardů a specifikací. Jde také o to, jak věci monitorovat, jak to všechno dělat, jak pomoci členským státům, aby dostali svým cílům, protože oni se přiznali, že to prostě zatím nezvládají, protože není úplně jasné, o co jde. Takže toto stručně je eh, k těm dotazům. Ještě otázka horizontálního přístupu. Ano, veřejné zakázky jsou tématem, ale většina e, těch e, stránek se e, dělá prostřednictvím veřejných zakázek, ale pak jich je celá řada, která jsou vlastně vnitropodnikové a nemyslete eh, pouze eh, na tak, myslete vlastně na tu udržitelnost, na tu, na tu údržbu těch eh, stránek. To už pak často není oblastí veřejných zakázek. To chcete, aby dělal soukromý sektor a pro, pokud bude mít ten soukromý sektor jasná pravidla, tak to bude zase pro ně svým způsobem jednodušší a podpoří je to. A ještě k těm aktům v přenesené eh, pra, eh, působnosti. To je taková červená karta pro všechny. To všichni vidí rudě. Já vím, my chceme jasně specifikovat, co eh, se dělá prostřednictvím těchto aktů a pokud se nám podaří najít nějakou formulaci, abychom se vymanili z tohoto z této oblasti delego, aktů v delegované v přenesené pravomoci tím lépe. Tady jde o dvě takovéto normy, je jasné, proč tady jsou a my jsme připraveni je jasně pojmenovat. Děkuji za všechny ty odpovědi. Myslím, že to je eh, opravdu mimořádně důležitá příležitost, kterou jsme tady měli. A jak říkáte, budeme se Eh, k tomu vracet. Eh, vy k tomu chcete říct něco závěrem? A pak je tady ještě časový harmonogram. Eh, Já myslím, že dopadová studie měla položit otázku a odpovědět na otázku, potřebujeme to nebo nikoliv. Jde o to, jestli to máme tedy mm, jak si poukázat zase zpětně k přepracování. Já myslím, že to není nutné. Já jsem naslouchal tomu, co říkali kolegové. Jsem rád za těch mnoho podnětů. A pane předsedo, vy jste opravdu klepl hřebíček na hlavičku. Musíme se vyhnout, nebo vy jste říkal, neměli bychom mít příliš silný, silný přístup, měli bychom používat soft law. Ale já se domnívám, že máme tady základ, na základě kterého můžeme pracovat. Já to říkám také jasně komisi a řekl jsem to i v bilaterálních rozhovorech. Je to velice komplikovaná záležitost, to, co tady máme na stole. Je tady vlastně 12 oblastí působnosti, které mají být normalizovány. Já si myslím, že to zavání extrémní, extrémní byrokracií. Vy jste o tom tady hovořili také kolegyně. To musí jít pryč. My potřebujeme moderní přístup a takový přístup, kde bychom mohli sledovat, zda členské státy to dodržují. Ale měli bychom skutečně mít zde těch 12 oblastí působnosti. Tady, pane Taškovský, můžeme o tom diskutovat, zda toho má být více nebo méně, ale měli bychom tady mít přesně vymezenou působnost a měli bychom toto regulovat pomocí eh, zákonů a například bezbariérový přístup. To víte, že v každém členském státě každý občan má tedy právo na stejné zacházení a je nutné odstranit nejasné situace. A samozřejmě musíme ještě výrazně přepracovat text. Já jsem vděčný za ten přístup z hlediska otevřených norem. Myslím si, že je to mírně diferencované od toho, co říkala komise. Měli bychom se tím ještě zabývat. Myslím si, že bychom se měli nějakým způsobem eh, dohodnout na seznamu norem a to bychom potom měli tedy používat. Takže vám za to děkuji. Srdečné díky všem. Těším se na prezentaci a na tu ukázku, kterou udělám 25. dubna. Děkuji. Uh, so, um... So we're going to have this further... Dobrá, takže o tom budeme diskutovat dále v Dubnu. Chystáte se? No. 22. května pošlete tedy zprávu. V červenci bychom to měli projednat a koncem listopadu zhlasovat takže děkuji komisi a e, máme trošku spoždění, takže hned bych předal slovo panu Mandersovi a poprosím vás, abyste nás provedl touto první výměnou názorů ohledně kolektivní zprávy autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území. Paní Galou z právního výboru se tomu taky věnuje a kromě e, těch e, našeho stanoviska se k tomu vyjadřují ještě další čtyři výbory. E, je tady paní Frein, pan Winnerholz, jestli je tady, nevím. On je zpravodaj. Nevidím ho v tuto chvíli. Pan Engstrom, paní McClark je tady. Takže dávám slovo navrhovateli. Chci se podívat ještě, koho tady máme z komise. Výborně. Paní Martin Partis z komise. Mm, Který... Takže prosím, pan Manders. Eh, dank u wel, voorzitter. Děkuji. Wij, de tijdstabel die wij hebben bepaald is een overeenkomst. Děkuji, pane předsedo. Máme tady harmonogram, který zcela odpovídá harmonogramu Mariel Galo. Máme tady jeden měsíc vlastně předstihu a já doufám, že každý bude moci přispět k řešení této otázky. Po tedy stanovisku Jury. Já jsem hovořil se stínovými zpravodaji o této záležitosti. Jaký je přístup? Jde o větší transparentnost pro uživatele a pro nositele práv. Ochrana zájmu umělců. To jsou ty hlavní linie, kterých se musíme držet. V současnosti správci jsou velice mocní z tohoto hlediska. Platí se velice málo umělcům a často jsou tam spoždění a výkonní umělci ani nevědí někdy, jakým způsobem jsou kalkulovány částky, které jsou jim propláceny, jakým způsobem budou placeni. A uživatelé platí, aniž by věděli proč. Víceméně znají ten konečný účel. Já, co jsem se setkal se spotřebiteli, tak jsem zjistil, že jsou ochotní přispívat na placení autorských práv, ale velice často spotřebitelé nevědí, na základě čeho je tato částka kalkulována. zvláště v kontextu online nabídek. Je nutné, abychom tady aplikovali evropský přístup v této oblasti. Ve zprávě je několik zajímavých prvků a reflexí na toto to téma. Dodavatel online. Můžete tedy platit u tohoto poskytovatele, jakmile si stahujete hudební dílo. Je to jasné, je to účinné a rychlé. Pak jsou tady ovšem další dodavatelé, já jsem navrhl jednotné místo, jednotné kontaktní místo. Na minulém zasedání jsem učinil určité srovnání. Říkal jsem, nebylo by dobré tady vytvářet další administrativní orgány. Já jsem učinil určité srovnání se službami, které se zabývají vybíráním různých poplatků, kde přesně víte, jak se rozdělí procenta a tak dále. Nechci do toho zanášet administrativní přístup, ale jedná se o určité srovnání, které by nás mohlo inspirovat. Měli bychom tedy mít centralizovanou organizaci z hlediska zprávy, která by fakturovala tuto záležitost velice transparentně. A měla by tady existovat jediná faktura, velice jasná z hlediska kalkulace těchto nákladů z hlediska správců eh, těchto děl. A to by přesně odpovídalo pojmu jednotného kontaktního místa. Tito správci musí spolupracovat v rámci členských států, aby tady byla jediná faktura z hlediska uživatelů. Je nutné stanovit lhůty, dále dobu, která je povolena na to, aby správci převedli peníze umělcům, protože velice často to trvá příliš dlouho, umělci čekají na přísun těchto peněz ze strany správců. Tito kolektivní správci mají mnoho prostředků a měli by tedy zajistit transfer těchto peněz. A místo, aby to činili, tak investují. A pokud investují, tak nemohou platit umělce. Musíme zabrzdit tyto často riskantní investice ze strany kolektivních správců a chránit umělce a spotřebitele a zabránit tomuto typu spekulací. Tito kolektivní správci nemohou vylučovat nebo diskriminovat jiné typy kolektivních správců. Říkám to proto, že existují v Evropě určité podniky, které zažívají tuto diskriminaci. Tato diskriminace by neměla existovat. A dále poplatky, které musí spotřebitel platit. Tyto poplatky musí být transparentní. To už jsem uvedl, spotřebitel musí přesně vědět, proč platí. V současnosti to neví. A pokud existují spory pak by nebylo dobré, aby tyto spory byly řešeny u soudu. Tak to probíhá nyní. Pokud neplatíte, dostanete upomínku, musíte zaplatit, anebo jste předvoláni před soud. To stojí příliš mnoho peněz, je to těžkopádná záležitost pro všechny aktéry. Advokáti samozřejmě to využívají, já sám jsem tedy advokát. Je to skutečně eh, velmi výnosná záležitost, vydělává se na tom spousta peněz. Prakticky bych mohl být pro, ale myslím si, že opravdu toto není nutné, musíme se vyhnout těmto nákladným postupům. Naopak potřebovali bychom mechanismus pro řešení sporů, pokud tyto spory vzniknou. A týkají se umělce, kolektivního správce nebo uživatele tak pro tyto spory bychom měli mít jakýsi mediační orgán, který by řešil tyto spory, tak abychom se vyhnuli řešení sporů u soudu. To jsou hlavní body této zprávy, kterou předložím 25. dubna a těším se na vaše reakce. A jsem zvědav, jestli mají stejný přístup. V každém případě možná se nám podaří dosáhnout jednotné dohody. Buďme optimisté. Děkuji vám. Good, thank you. Uh, thank... Děkuji. A teď stínový zpravodajové, nevím, kdo hovoří za SD, paní Gebhardt. Prosím. Jsem myslel, že nejdřív EPP. No, you can start. Sorry, yeah. Sabine, okay. sorry. Takže Sabina eh, z EPP. Nejdříve velké díky za tuto prezentaci hlavních myšlenek. Děkuji kolegovi Mandersovi. Co se týče jednotného kontaktního místa, tak musím říci, že nejsem úplně přesvědčená. To jsem řekla také stínovému zpravodaji, protože eh, tady byste připojovali ještě další prvek do této záležitosti, že jo, nemělo by to být něco nadřazeného, mělo by to být aditivní, tedy jakýsi přídavek z hlediska tedy zpracovávání všech těchto záležitostí kolem eh, kolektivních správců, takže tento orgán by to centralizovan a vlastně by se to stalo ještě komplikovanější myšlenkou. Ale já si myslím, že musíme toto řešit z dlouhodobého hlediska, právě z hlediska uživatelů těchto licencí, spotřebitelů, kteří chtějí stahovat hudbu, kteří chtějí používat hudbu pro svoji eh, profesní činnost, týká se to také audiovizuálních děl, eh, do kterých je zakomponována hudba. Pro tyto uživatele to musí být jednodušší a transparentnější z hlediska online a také přeshraničně. Tady pochopitelně se používají různá práva z hlediska zprávy a z hlediska ošetření této záležitosti. Proto si myslím, že by bylo vhodné, kdybychom tady měli jakousi evropskou databanku, kde by byly soustředěny všechny licence nebo všechna práva, která s tím souvisí. A uživatel by se mohl podívat do této databanky, mohl by získat všechny informace, zjistit, kdo jaká práva má, co může používat. Ale samozřejmě proto potřebujeme také stejný kalkulační základ, protože Eh, tady musíme přesně ošetřit veškerá data, která mohou být součástí této databanky. Dokážu si proto představit jakýsi druh organizace, ale mm, nebyla bych ráda, kdyby tato organizace eh, tady eh, zatemňovala ten cíl, to znamená zajistit větší transparentnost. Já jsem také členkou kulturního výboru a proto myslím si, že tyto eh, kolektivní správce by měli také zvažovat kulturní funkce, umělecké funkce, které by měli zakalkulovat do svých přístupů a měli by tedy také zajišťovat jakousi kulturní diverzitu, kulturní různorodost. To je právě důležité z hlediska hudebních eh, děl a hudební aktivity velice často není možné kvalitním způsobem zprovoznit některá umělecká díla, protože nemají k tomu dostatečné prostředky. Proto ten kulturní aspekt je velice důležitý z hlediska těchto kolektivních správců. Tento přístup se týká zvláště hudebních děl. E, nezaměřuje se na audiovizuální oblast, ale přitom hudba je velkou důležitou součástí audiovize i tady eh, je to záležitost, která velice často eh, vede k určitým sporům, protože tady je různorodá struktura. Podle mého názoru eh, kolektivní správci by měli v tomto smyslu dodržovat určité povinnosti, zvláště z hlediska přeshraničních činností. Myslím si, že přeshraniční aspekt tady není dostatečně pokryt. Tyto struktury musí spolupracovat z hlediska vyhodnocování, měly by tyto kulturní funkce mít také právě v těchto přeshraničních aktivitách z hlediska práv, které tady existují. Ta spolupráce už tady existuje, zvláště z hlediska těch velkých kolektivních správců v oblasti tedy zadávání licencí a využívání teda v jiných eh, státech. Vyváženost. To je další požadavek, který je velice důležitý z hlediska těch požadavků, které budeme mít na kolektivní správce a také ve vztahu k uživatelům. Spravodaj řekl, že velice často to trvá dlouho, než ty tantiemy jsou vyplaceny omělcům. A tady tedy musíme analyzovat, proč tomu tak je. Je na vině pouze kolektivní správce, nebo částečně to souvisí také s tím, eh, kdy dostane uživatel playlist, eh, souvisí to s rozdílnosti technických eh, dat, nedají se všechna data stejně zpracovat, a nebo to souvisí s tím, čemu těžko věříme, že e, někdy dokonce těm e, vysílacím organizacím je toto zasíláno v psané formě, takže je tam velké spoždění. Člověk tomu dokonce těžce věří v současné technologické situaci. V každém případě všecko toto by mělo být tedy zakotveno v této směrnici, mělo by to být vyjasněno, protože e, většina producentů hudby používá tyto kolektivní správce a pracuje tedy také v online. Podle mého názoru eh, bychom eh, měli zlepšit eh, zprávu z hlediska těchto kolektivních správců. Měli bychom stanovit určitá pravidla z hlediska lhůtu při zadávání licencí a také při zasílání účtu. I ti uživatelé velice opožděně dostávají tyto takzvané faktury. Navíc eh, není vždy úplně jednoznačné, jaká je struktura těchto faktur. Toto bychom měli tedy přesně ještě analyzovat a zlepšit. Co se týče mm, valné hromady, tady bychom měli zajistit větší transparentnost kolektivních správců. To je velice dobrý postup a je to velmi důležité podle mého názoru, protože se jedná o kolektivní správu. A v konečném efektu jsou to vlastně hm, samotní umělci, kteří eh, vlastně jsou nositeli těchto kolektivních správců. Podle mého názoru v některých místech je to příliš podrobné eh, z hlediska hm, popisu této správce. Neměli bychom tady přehánět počet těch podmínek. Hlavní podmínkou musí být transparentnost, dále eh, forma, jak se bude rozhodovat ohledně tedy hm, poplatků to musí být zde dobře nastaveno. Samozřejmě si musíme klást otázku, v jakém eh, části toho textu bychom měli být podrobnější. Co se týče licencí, máme výjimku z hlediska článku 33, to se týká rozhlasu, to myslím je oprávněné, ale mělo by to být spíše zakotveno v článku 2, ale o tom můžeme ještě diskutovat. Já mám jeden problém a sice využitelnost mm, směrnice o službách. Já nevím, do jaké míry, míry je opravdu užitečné, aby tady byla tato odvolávka, protože víme, že tady existuje velké spektrum různých regulací, předpisů a pravidel z hlediska kolektivních správců v jednotlivých členských státech. Jsou země, které mají velice přísnou regulaci z hlediska fungování těchto eh, správců kolektivní zprávy a dokonce to může někdy eh, vést eh, k určitému omezení konkurenceschopnosti. Tam se již plní celá řada podmínek v těchto národních předpisech. Takže tady bychom si měli klást otázku, zda všechny tyto podmínky jsou využitelné. Regulace finanční zprávy, na to se musíme také podívat. To je článek 10 odstavec 2. Myslím si, že to není dostatečně jasné. Uh, protože kolektivní správce by neměl mít vlastní majetek. On spravuje majetek. Dále bychom samozřejmě měli se podívat také na přísun těchto prostředků, ale kolektivní správce nemá investovaný kapitál v pravém slova smyslu. On vyplácí tyto soustředěné prostředky, vyplácí je umělcům. Takže e, i tady existují rozdíly. Někteří správci fungují dobře, jiní méně dobře. To by se mělo lépe vyjasnit. Více transparentnosti, to je jasné. Musíme mít transparentní a jasnější pravidla, která by byla lépe využívána. Thank you, thank you. Děkuji za velice široce koncipovanou reakci k tomuto návrhu. A teď paní Gebhardt za SD. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega Eh, Weissenholder mě požádal, abych ho dnes tady zastupovala, protože z důvodu eh, oznámené stávky Lufthansa odletěl již včera, protože dnes by se nedostal domů, takže z tohoto důvodu nemůže být dnes mezi námi. A řekl mi, že v budoucnosti v každém případě bude přítomen. Chce poděkovat panu Mandersovi za dobrou spolupráci a domnívá se, že u mnoha bodů je možná spolupráce, je tam několik bodů, kde bychom měli ještě se zamyslet z hlediska fungování toho jednotného kontaktního místa, tak jak se o tom hovořilo. Můj kolega mi zatím nedal k tomu přesné pokyny. On se domnívá, my se domníváme, že rozvoj digitálního trhu je důležitým fenomenem a z tohoto důvodu se vítá eh, pozitivně návrh komise. Dále se domnívá, že je tady několik bodů, které by měly být upřesněny. Jednak je to oblast zprávy, tedy kolektivních správců těchto práv. Tady je velká právní nejistota, nedostatek transparentnosti z hlediska způsobu, jakým pracují tyto kolektivní správce. Bylo to tady již zmíněno v různých podobách. Tady jde o to, jak se kalkulují tantiemy, eh, jaké lhůty se tady používají a kde jsou důvody pro to, že dochází k problémům a že umělci dostávají tyto eh, peníze se spožděním dvou, tří let. To není možné. Musíme také myslet na to, že i umělci chtějí žít, a že chtějí žít ze svého umění. Ne všichni umělci jsou milionáři jako ti slavní velcí. Jsou také výkonní umělci, kteří pak eh, opravdu jsou na eh, úrovni životního minima. Takže to je služba, kterou musíme poskytnout těmto umělcům a musíme ji zohlednit. V této souvislosti si uvědomujeme, že ta, jsou tady velice komplikované systémy, které existují a ty jsou velmi problematické. V každém případě se na to musíme podívat. Z tohoto důvodu vítáme, že je tady snaha sjednotit regulaci z hlediska přeshraničního udělování licencí, že je zde snaha toto zjednodušit a že je tady možnost poskytovat tyto licence na vícero území a také z hlediska vícero oblastí. To samozřejmě je velmi vhodné z hlediska fungování těchto kolektivních správců. Tady tedy musíme ještě tuto situaci přesně e, ošetřit. Můj kolega se domnívá, že hlavní body z hlediska IMCO jsou v kapitole 2 a v kapitole 1. Jedná se otázku jakým způsobem zajistit různorodé nabídky služeb v Evropě a jak zajistit spolupráci mezi správci a umělci, jak zde vytvořit férovější systém. My zjišťujeme, že zavedením online internetu a těchto služeb jsme svědky eh, různých alternativních licencí, které se zde objevují a to mimochodem znamená, že e, umělci často nemohou využívat těchto e, možností, protože e, jsou omezováni existujícími smlouvami s kolektivními správci. I na toto téma se musíme podívat na možné řešení tohoto problému. Jedná se o článek 6, to znamená členství. Toto musí být jasněji vyjasněno. Nechci tady uvádět vše, co mi jsem napsal, ale domnívám se, že je důležitá transparentnost, spravedlivé eh, rozdělování tantiemu, stanovení lhůt, eh, omezování výjimek, škrtnutí výjimek, tím se musíme zabývat. Dále alternativní řešení sporů, článek 36, to vítáme. A i v tomto smyslu už máme zkušenost a mm, také jsme si stanovili určité podmínky, jak by se tyto spory daly alternativně řešit. A co se týče licencí, tady je nedostatek transparentnosti z hlediska udělování licencí v oblasti hudby, která je zakomponována do audiovize a také z hlediska repertoáru. Takže pokud to schrnu, Měli bychom dosáhnout cílů směrnice, to znamená širší a rozmanitější nabídku a poctivější, férovější systém pro všechny účastníky, přizpůsobit udělování licencí digitálnímu věku a zjednodušení eh, udělování licencí na různé země, harmonizace evropských norem, větší soutěž mezi kolektivními správci. To jsou tedy otázky, které můj kolega zde zmapoval. Myslím si, že tyto problémy jsou velmi rozmanité a to svědčí o tom, jak je toto téma důležité a že potřebujeme dobré řešení. Well, thank you very much. Děkuji eh, za eh, velmi obšírnou odpověď. A teď pan Engstrom, prosím. Děkuji. Tento týden eh, v výboru Jury eh, se konalo veřejné slyšení a následně výměna názorů. A musím říct, že pocit ve výboru Jury eh, je to tak, že se většina shoduje kolem těch základních věcí. A tady to vnímám obdobně, takže jsem plný nadějí, že se to nakonec podaří e, dohodnout poměrně širokou většinou. Ta úplně nejzásadnější věc je to, co říkal kolega Mendelse a kolegyně Gebhardt v tom smyslu, že ty peníze nejsou placeny e, správným způsobem a nejsou placeny včas. E, v zprávě o dopadech se hovoří o nějakých 7 miliardách eur, eh, které tyto eh, kolektivní správci vybrali, ale zatím ještě nezaslali těm, kterým vlastně tyto peníze patří, to znamená eh, držitelům práv, případně autorům a tak dále. To je to nejdůležitější. Potřebujeme prostě více transparentnosti, větší odpovědnost a e, skutečně e, správná pravidla, vhodná pravidla, aby se to všechno zlepšilo. Článek, e, který mě nejvíc zajímá, je článek 12 bod 2 to znamená, že tyto kolektivní správci peníze vybre, eh, vybírají a pokud nenajdou toho správného, eh, toho, toho správného příjemce těch finančních prostředků, tak si ty peníze mohou ponechat. A tady si myslím, že je to e, zcela ústřední, ten ústřední bod, tady se prostě musí něco dělat. Ty kolektivní zprávci nemohou být odměňováni za to, že nenajdou e, příjemce těch tantiem a e, odměňování v tom smyslu, že si ty peníze mohou ponechat. Takže každý členský stát by měl prostě založit nějaký takový fond, který by byl potom využíván těmito k, k, různým, k různým účelům. A musím říct, že tady je také otázka digitalizace eh, těch jednotlivých eh, eh, kroků a pak kompenzace těch opatření v oblasti digitalizace zase digitalizace třeba kulturního dědictví té které země, to je velké téma a potom také podpora takové té okrajové kultury. Každopádně členské státy by měly ty podrobnosti řešit sami e, podle svého, ale to důležité je, aby si kolektivní zpráci, e, správci nemohli ponechávat e, ty prostředky, které jim vlastně vůbec nepatří. Je tady celá řada podrobných bodů, ale ty zatím nechám stranou. Jak už jsem řekl, mám pocit, že tady bude velká většina pro v tomto výboru a myslím si, eh, že to tedy odráží i stanovisko ve výboru Jury k tomuto návrhu. Děkuji. A je velmi eh, Dobré, že také vnitřní trh žije aktivně díky vám ve výboru Jury. Eh, paní Harkin? Jestli ještě někdo chce vystoupit, tak eh, prosím, eh, nejprve tedy stínový, ale pak pokud někdo další. Ano, vidím vás, takže paní McLaughlin jako stínová poslední stínová zpravodajka. Já chci říct, že sdílím cíle komise a že je třeba e, zvýraznit transparentnost těch kolektivních správců a také se zabývat teritoriálním e, poskytováním licencí e, vzhledem ke kompletaci digitálního trhu. A myslím, že lze říct ještě Další věc k tomu, co říká pan Mandels. Já Vím, jaká je jeho tvůrčí e, schopnost v téhle věci i v jiných. Já nejsem ovšem e, tím, kdo by tady podporoval to jednotné místo. Setkala jsem se s celou řadou zúčastněných stran, ty to také e, nepodporují. Charakter všech těchto věcí je většinou online, takže nevytvářejme agentury, musíme zohlednit charakter tohoto procesu a odpovídající možnosti mu přizpůsobit jednotné místo by nepomohlo. Hlavně se snažíme zjednodušit to poskytování licencí eh, teritoriálního charakteru a to si myslím, že na to bychom eh, měli upřít své úsilí, protože potřebujeme ten, ty procesy, které jsou v chodu, zjednodušit, a e, zjednodušit e, to poskytování licencí. Jsou tady samozřejmě určitá vnitrostátní pravidla, která by to zatím znemožňovala, ale e, myslíme také na náklady všech těch operací. Je třeba, aby to bylo i z tohoto hlediska zajímavé. Můžeme posílit tento návrh směrnice ve více oblastech. Já zmíním tři. Nejprve E, ten, e, ta navrhovaná definice kolektivního správce. Teď se to týká tedy e, organizací, které jsou založeny na členech. A pak je tady také otázka, zdali do toho nezahrnout vládní agentury či soukromé subjekty. A pokud nebudou zahrnuty, tak bude samozřejmě obtížné se bavit o nějaké konkurenceschopnosti v této oblasti. A zase ve článku 12a, to je pravda, že pokud ty peníze nejsou do pěti let distribuovány držitelům práv, tak si je kolektivní správce ponechává. Ve Spojeném království je to ovšem jinak. Tam eh, se to eh, tam se ty peníze dále věnují eh, nezůstávají v, kolektivním, eh, v držení kolektivního správce. Každopádně je třeba, aby kolektivní správci distribuovali ty tantiemy a ty položky pravidelně, transparentním způsobem a to nepochybně přispěje i ke zvýšení kvality obsahu. Ten eh, tvůrčí cyklus musí být eh, financován. To je jednoznačné. Děkuji. Good. Well, thank you very much. Dobrá, děkuji zpravodaji i stínovým. Chci se, eh, možná bych umožnil komisi, aby odpověděla na některé ty klíčové otázky, ale velmi stručně, protože nás ještě čeká hlasování. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná. Komisi těší, že je tady znovu ve výboru IMCO Chtěla bych poděkovat všem, kteří vystoupili. Podle názoru komise kvalita spolupráce s parlamentem je velmi důležitá. Parlament už dávno žádal o předložení této směrnice a e, pak se tedy pustil do velmi intenzivní práce jen tento týden jsem strávila více času tady než u sebe v kanceláři a to je dobře. Je to důkaz dobré spolupráce mezi institucemi. Důvody, proč jsme položili tuto směrnici na stůl, zmínila řada eh, řečníků. Na jedné straně to souvisí s někdy problematickým fungováním kolektivních správců, co se týče transparentnosti, účasti členů, e, zacházení s prostředky, které vybírají. A druhá oblast, kde se objevují problémy v posledních deseti letech, jsou problémy s přizpůsobováním se novému prostředí v digitálním jednotném trhu a v oblasti vydávání eh, multiteritoriálních licencí. Tyto problémy jaksi byly příčinou předložení směrnice a, a jejího strukturování, hlavně eh, kapitola druhá se týká právě těchto nejproblematičtějších otázek. Jsou to hlavně problémy online, které hodně souvisejí s, s fungováním eh, kolektivních správců a, a licencí pro více území. Já bych tady zareagovala na něco, co tady říkalo několik řečníků, a to je otázka, co e, se děje s audiovizuálními a e, multiteritoriálními licencemi. Tyto, a to jsou dva rozdílné scénáře. V jednom případě se jedná o producenty a výkonné e, umělce, kteří a autory samozřejmě audiovizuálních děl, což jsou lid, kteří poskytují licence přímo a tam není problém s poskytováním licence. A proto se nevěnujeme této konkrétní části, ale pokrýváme hudbu a použití hudby v audiovizuálních dílech. Třeba když budete chci chtít stáhnout třeba film nebo video, tak potřebujete licenci na hudbu. A proto je to také pokryto směrnicí. A já nebudu zacházet do podrobností, jenom bych chtěla členům připomenout, že my jsme se snažili nalézt rovnováhu mezi dostatečnou detailností a současně Eh, s vědomím, že v členských státech je velmi mnoho různých kolektivních správců, ne z důvodu eh, nějakých specifik národních, ale protože třeba autoři mají svoje, svého kolektivního správce, reprografická díla svoje a tak dále. Takže eh, z toho důvodu to tak je, ale my samozřejmě vítáme jakékoliv zlepšení. Mnozí tady také zmínili význam licencí pro více území na jednotném trhu a my se právě snažíme nejenom e, zajistit, aby e, toto e, bylo zjednodušeno a, a, a, a realizovatelné nejenom kvůli technickým možnostem, ale pro agregaci repertoáru, což je důležité z hlediska kulturní diverzity. Já do podrobností dal zacházet nebudu, ale komise je připravena diskutovat s radostí o všech myšlenkách a mm, rádi bych... Máme trošku obavy, co se týče jednotného místa, protože se obáváme určité byrokracie, ale ochotně o tom budeme diskutovat se zpravodají. Děkuji. Děkuji. Ano, jste vždy tady vítáni. Eh, pane Mandersi. Máme, už jsme překročili program, ale nevím, jestli chcete ještě něco eh, říci na závěr k tomuto bodu. Eh, yes, I do that. Eh, ano. Já mám otázku na komisi. Všichni hovořili o hospodářské soutěži a tak dále, ale je, jde o to, jaké organizaci já mám platit a v tom já žádnou hospodářskou soutěž nevidím. Příští týden pošleme návrh překladu projednání návrhu proběhne 25. dubna, 14. května je termín pro předložení pozměňovacích návrhů a 18. června bude hlasovat ve výboru a 9. července by se to mělo o tom hlasovat na plenárce. I'm sorry we've run over a bit, but I think it was... Omlouvám se, drželi jsme se, ale bylo to důležité. Takže nyní přistoupíme k jedinému hlasování, které tu máme. Jedná se o klinická hodnocení humánních léčivých přípravků. O pozměňovacích návrzích jsme hovořili včera, takže můžeme hned přistoupit k hlasování. Máte, doufám, všechny, všichni hlasovací karty. Někdo nemá? Vy nemáte, prosím, tady paní kolegyně. Já jsem si omylem eh, vzala eh, zákaznickou kartu z Teska, <laughs> takže se omlouvám, nemám. Dobrá, takže budeme sledovat vaše hlasování a připočítávat. Jinak jsou všichni připraveni? Ano.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 takže možná budeme rovnou hlasovat elektronicky, aspoň si zkontrolujeme, že hlasovací zařízení dobře funguje. So has everybody got their cards in? Mají všichni zasunuté karty. Ehm, tady paní kolegyně kartu nemá, takže dobrá, končím hlasování. 23 pro, 11 proti, takže hlavně hlasujte jasně. 61, kdo je pro? Proti? Schváleno. 62 pro? Proti? Asi to budeme muset překontrolovat elektronicky. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu 62. 20 pro, 14, 15 proti, schváleno. 63 pro, proti, schváleno. 65 e, pro, proti, to schváleno. 66 další stažení. 68 pro, To asi zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 68. Zamítnuto 16 k 18. 69 pro, proti, zamítnuto. 71 s ústním pozměňovacím návrhem pana Živéna, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72, kde je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 1, kde je pro, proti, schváleno. 75 a 6, kde je pro, proti, zamítnuto, 77 pro, proti, schváleno, 78 pro, to musíme zkontrolovat elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 78. 16 ku 19. Zamítnuto. Sedmdesát devět pro. Pro. Proti. To zase budeme muset uh, hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo sedmdesát devět Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 17. 80 pro. Proti. Přijato 81. Budeme hlasovat odděleně. Část 1. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Druhá část kdo je pro? Pro. Proti. Schváleno. 82 pro, proti, zamítnuto, 83 a 4 pro, proti, zamítnuto, 85 pro, proti, taky zamítnuto. 86 pro, proti, zamítnuto. 87 pro, proti, zamítnuto. 90 pro, proti, zamítnuto. 91 pro, proti, zamítnuto. 7, kde je pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 2, proti, schváleno. 99 pro, proti, zamítnuto. Návrh 100 pro, proti, schváleno. Budeme si to asi muset zkontrolovat elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 100. Návrh byl schválený 20 pro, 14, 15 proti. 101 pro, proti, schváleno. 102, kdo je pro, proti, schváleno. 103 pro, proti, zamítnuto, 104 pro, proti, jasně schváleno. A nyní budeme hlasovat en blok, jak to máte na seznamu. Jsou to uh, návrhy paní McClarkin, uh, je to celý balíček, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrhy schváleny, celý blok. 113 pro, proti, zamítnuto, 115 pro, proti, zamítnuto, 117, návrh zpravodaje, tedy pana Živena pro, proti, schváleno. Pozměň, kompromisní návrh 3, kde je pro, proti, schváleno, 120 pro, Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 120. Končím hlasování. Zamítnuto 17, 17. Dokonce 18 bylo proti. Dobrá. Návrh 10, kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 4, kde je pro? Proti? Schváleno. 118 pro? Proti? Schváleno. 123, kdo je pro? Proti? Schváleno. 124 pro? Proti? Zamítnuto. 128 pro, proti, zamítnuto, 129 pro, proti, zamítnuto, 130 pro, proti, schváleno, 121 s poznámkou, že to bylo přesunuto, čili 121 pro, proti, schváleno 110 pro. To možná zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 110. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 15 k 19. Návrhy 9 a 12 eh, dohromady, kde pro, proti, schváleno 13 pro, proti, schváleno 132 pro, proti, schváleno 133 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se. Schváleno návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno 135 pro, proti, zdrželi se, schváleno 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 5, kde je pro, proti, schváleno. Číslo 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 140 s ústním pozměňovacím návrhem pana Busoje a novou preambulí, kde je pro, proti. Návrh byl přijat. 142, kdo je pro, proti, drželi se schváleno, 143 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 145 pro, proti, zdrželi se schváleno, 146 a 8 dohromady, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 147, kdo je pro, proti, co liberálové, jste pro, dobrá, jste pro, proti, zdrželi se, schváleno 149, pro, proti, zdrželi se, schváleno 150, pro, Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 150. Končím hlasování a je to zamítnuto 17 pro 19 proti. 151 budeme hlasovat ve dvou částech, kde je pro první část proti, první část schválená, druhá část pro, proti, drželi se, taky schválená. 152, kde pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, zam, schváleno. 154 pro, pro, 154 si asi zkontrolujeme elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 154. Končím hlasování. Schváleno 16 pro a 15 proti. 156 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 157 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 158 pro, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 158. Končím hlasování. 20 pro, 14 pro, proti, návrh byl přijat. 159, který je kompatibilní, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 159 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 15 k 18 k 19. 160 pro. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 161 pro. tak zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 161. Končím hlasování. 20 pro, 15 proti. 162 pro? Proti? Drželi se schváleno. Kompromisní návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 165 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 166 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 167 pro? Proti? 167 si zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, 114 pro, 19 proti, 168 pro, proti, zamítnuto. to si zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 168. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 17, 17. Návrh 169, kde je pro? Proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 169. To bude zase těsné. Končím hlasování. 13 pro, 21 proti, tak to bylo zamítnuto. 170 pro, proti, schváleno, 171 pro. Zkontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 171. Končím hlasování 13 pro, 21 proti, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 7, kde pro? Proti? Schváleno. 174 pro? Proti? Zamítnuto. 175 pro? Proti? Pro? Proti? Zamítnuto. 176 pro? proti. Zkontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 176. Končím hlasování. 20 pro, 14 proti. 178 pro, proti, schváleno 179, kde je pro, proti, zamítnuto. 19, eh, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 180 eh, oddělené hlasování. První část pro, proti, První část přijata, druhá část pro. Tak, zahajuji hlasování k druhé části. Pozměňovací návrh 180. Zkontrolujeme, zda je to přijato. 18 pro, 14, eh, 15 proti, přijato. 181 pro, proti, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti, přijato 183 pro, proti, zdrželi se, přijato 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, zkontrolujeme elektronicky, 185, zahajuji hlasování. K, e, 20 pro, 13 proti, přijato. 186 pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 187. Pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 188 pro? Proti? Přijato. 190 pro? Proti? Přijato. 189 pro? Proti? Zamítnuto. 190 1 pro, proti, přijato. 192 pro, proti, zamítnuto. 193 pro, proti, přijato. 194 pro, proti, zamítnuto. 116 eh, pro, zkontrolujeme elektronicky. 116. Končím hlasování. 16 pro, 17 proti. Návrh je zamítnut. 195 pro, proti, přijato. 196, omlouvám se, říká předseda, 26 pro, Proti? Přijato. 196 pro, proti, přijato. 197 pro, proti, zamítnuto. 198 pro, proti, přijato. 199 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 200 pro, proti, přijato. 201 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se, Přijato. 31. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 32. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A teď body úvodního ustanovení. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto 34, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 35, pro, proti, zdržel se, přijato 3, pro, proti, zdržel se, trojka přijata 36, pro, proti, zdržel se, přijato 37, pro, proti, zdržel se, přijato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 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 155 ten odpadá, 45 pro, proti, zdržel se, přijato 46 pro,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 54. Pro? Kde pro? U 54 zkontrolujeme elektronicky. Takže 19 pro, 14 proti. 55. Paní McLarkin pro, proti, zdržel se, přijato. A teď eh, zahajuji hlasování k celkovému návrhu. A končím hlasování. Paní Fandegast je proti, takže návrh je přijat. 19 hlasů pro, 14 proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, pane Bezoji, za odvedenou práci. A vím, že to teď budete řešit na Envy. A ještě než odejdete, tak bych vás chtěl požádat, abyste formálně schválili eh, hlasováním nový časový harmonogram eh, pro eh, zasedání, tak jak to bylo změněno po změnách v říjnu pro, proti. Je to jasně přijato, všem děkuji. Děkuji vám, těm, kteří jste přišli hlasovat dnes. A my teď můžeme přejít k stanovisku paní Gebhardt a k rozpravě nad pozměňovacími návrhy. Eh, jsme trošičku ve skluzu, ale jistě to zvládneme eh, chtěl bych eh, požádat ty, kteří tady nechtějí zůstat, aby odešli potichu, abychom mohli dále pracovat. Takže Evelyn Gebhardt máte slovo, abyste uvedla vaše stanovisko a ty pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo, milí kolegyně a kolegové. Já bych vám chtěla poděkovat. 51 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Musím říct, že převážně je vnímám jako konstruktivní a pozitivní, takže myslím si, že můžeme vypracovat dobré stanovisko ohledně reindustrializace Evropy s cílem podpořit konkurenceschopnost a udržitelnost. A já bych chtěla opakovat jednu větu, kterou už jsem minule řekla. Myslím si, že je dobré, že v Evropské unii začínáme opět hovořit o průmyslové politice. Známe situaci krize a myslím si, že se nám podařilo dosáhnout dobré mm, směsi průmyslu a služeb bylo by dobré, aby eh, došlo k tomu, že nastane pozitivní vývoj v Evropské unii. A proto si myslím, že je výsusně důležité, že můžeme této záležitosti dnes jednat. Myslím si, že je také dobré, že jako IMKO se můžeme na této záležitosti výrazně podílet. Tady také jde o jednotný trh. A víme, že vývoj EU, zvláště v průmyslové politice, je velice různorodý a různě ovlivněn různými faktory. Byla jsem požádána, abych se vyjádřila k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Nebudu komentovat 51 pozměňovacích návrhů, ale chtěla bych učinit určitý přehled. A možná bych také propojila tyto pozměňovací návrhy v rámci těch jednotlivých příspěvků. Chtěla bych poděkovat panu Chacima Kakesovi za velice pozitivní návrhy, které opravdu zlepšily můj příspěvek. Například čtyřka. Odpovídá přesně tomu, co jsem právě uvedla. Tam konstatujete přesně to, co jsem tady uváděla ohledně významu průmyslové výroby, která byla oslabena a proto je nutné podpořit taková opatření, která by zajistila vyvážený vývoj. Tady, myslím, jsme naprosto zajedno. Totež se týká pozměňovacího návrhu 26, to znamená investice do solární technologie, také z hlediska malých a středně velkých podniků. I to přesně odpovídá té linii, kterou jsme s velkou většinou v našem eh, výboru obhajovali. Dále se zde hovoří o vzdělávacích systémech, které by měly zajistit kvalitní výrobu a trvale udržitelný vývoj v EU. To také mohu podporovat. Právě v Německu máme nejlepší zkušenosti v této oblasti a dokonce jsme příkladem, nebo můžeme být příkladem ostatních členských států. To by bylo velmi pěkné. A e, co se týče mojí kolegyně Weiler, je to pozměňující návrh 45. Zde volala po co nejrychlejším eh, zajištění přijetí mm, směrnice, která by zabránila spoždění ve platbách. I to je velmi důležitý faktor, který by měl podporovat malé a středně velké podniky, ale samozřejmě celková průmyslovost, podporovalo by to celkovou průmyslovou situaci. Paní Komi předložila také pozměňovací návrhy, za které jí děkuji. Je to 11 a 25. To jsou pozměňovací návrhy, které jdou také tímto směrem. Zvláště se jedná o podporu inovace a výzkum. To je skutečně alfa a omega. My nemůžeme eh, konkurovat lacinou výrobou, ale musíme podpořit kreativitu a inovace a samozřejmě výzkum. A tímto způsobem musíme také podpořit tuto udržitelnost a samozřejmě podporovat evropské právo. I s tím mohu pouze souhlasit. Mám zvláštní sympatii pro pozměňovací návrh pana Hendla, i když z hlediska formulace eh, to neúplně zapadá do mé zprávy, ale myslím si, že je velice dobré, že hovoříte o takzvané klastrové politice v EU. I to přesně odpovídá mému e, přístupu z hlediska cílů, které jsem si stanovila. Chci vyváženější průmyslovou politiku, vyváženější obchodování. Panu Rošvartovi bych chtěla také poděkovat za šestku a sedmičku. Zde hovoří o udržitelnosti, to je velmi důležité, také mm, podpora výzkumu a zastavit negativní vývoj. Pak jsou tady některé pozměňovací návrhy, s kterými jsem měla určité potíže. A sice pozměňovací návrh 4, 34, 36, 37 a 38. O tom musíme ještě jednou diskutovat. To jsou pozměňovací návrhy, které pokrývají zcela důležitou oblast mé zprávy buď oslabují výrazně moji e, zprávu, nebo vůbec vyškrtávají některé myšlenky. A já tady chci požadovat holistický přístup také v průmyslové politice. A z tohoto hlediska tvrdím, že průmyslová politika není jenom hospodářskou politikou, ale je to také sociální politika a samozřejmě pokrývá také politiku z hlediska spotřebitelů, tak to říkala paní taky Vitikainen ve svém pozměňovacím návrhu. A bylo by škoda, kdyby tyto aspekty prostě byly vyškrtnuty, protože to by nás jaksi Mm, to by nám neumožnilo pokročit dále, protože tato politika by měla se zaměřovat také na zaměstnavatele, zaměstnance a samozřejmě také na budoucnost. My bychom chtěli tady nechat také ekologické prostředí pro naše děti a nemohu tedy připustit, aby právě tyto oblasti byly oslabeny nebo vůbec potlačeny. A z tohoto důvodu 49 a 40, to jsou pozměňující návrhy, které jsem já předložila, abych právě posílila tyto oblasti, protože jsem měla dojem, že tam nemají dostatečné místo v, v konstrukci této zprávy. Chtěla jsem silnější koordinaci také zdaňování podniků v Evropské unii. A při vědomí současné situace na Kypru například je to důležitá záležitost. Je to nezbytnost, aby občané byli výrazněji zohledňováni a musíme skutečně dávat pozor na to, aby ve všech oblastech, ve všech politikách byla zajištěna rovnocenost, solidarita, stejné, zachování, stejné zacházení. Proto myslím, že by nebylo dobré výjmout přesně tyto aspekty. V každém případě se tím musíme zabývat. A ještě musíme připomenout, že v Memorandum of Understanding se hovoří také o tom, jakým způsobem se bude zdaňovat eh, podniková výroba a i tady je nutné tedy dospět k určitému eh, vyváženému a spravedlivému zdaňování z hlediska vývoje průmyslové politiky v Evropské unii. I to je velmi důležité. To je 49 eh, pozměňovací návrh, který jsem přeložila a ve 40 jsem chtěla poukázat na to, a chtěla bych hovořit eh, v tomto smyslu o specifické situaci v Německu, ale to se týká celé Evropské unie a i ve světle eh, eh, současné situace jsem chtěla říci, že 22% to je rozdíl v platech mezi ženami a muži. I to je důležitý aspekt této politiky a ani to nemůžeme nějakým způsobem nezohlednit. Takže Dovedete si tedy představit, že například v Německu ženy v průměru placují o 80 dní více proto, aby měly stejnou, stejný plat jako muži. I to musíme zohlednit. To se netýká pouze politiky v oblasti služeb, to se týká také průmyslové politiky a tam by to mělo být zakotveno. Proto jsem předložila pozměňovací návrh 40, kde jsem požadovala minimální povinnou mzdu. Jsem si vědoma toho, že určitě budou ještě diskuze ohledně těchto pozměňovacích návrhů. Budu muset diskutovat s kolegy ze skandinávských států, protože tam je úplně jiný systém a musíme najít to, tu správnou formulaci v tomto smyslu. Ale to je také důležité. Vedle těch 25 členských států, které buď mají minimální mzdu, anebo mají eh, jiné odborá, odborové tarify z hlediska kolektivních dohod, tak je nutné se zaměřit i na ty zbývající státy, kde toto ještě neexistuje. A tak se velice těším na diskusi, která bude právě o této minimální mzdě hovořit. V každém případě vám navrhuji, abychom rozpracovali kompromisní návrhy. Já vím, že tady existují různé přístupy k těm různým bodům, ale stále zde vidím možnost dopracovat se k dobrým kompromisním návrhům, zvláště co se týče jedničky, dvojky, osmičky, desítky, čtyřicítky, ale i dalších pozměňovacích návrhů. Teď by bylo dobré zakotvit do těchto kompromisů, protože je to nutné pro to, abychom měli kvalitní stanovisko za tento výbor, kde bychom stvrdili holistický přístup k této průmyslové politice. Víte, že my jsme se zabývali také mm, jinými zprávami Greka a dalšími zprávami, kde se také prosazoval tento holistický přístup, takže i zde bychom ho měli uplatnit. Děkuji. Uh, děkuji, paní Gebhardt. A teď stínový zpravodaj, nejprve paní Komi. Ano, děkuji, pane předsedo. A děkuji paní Gebhardt za práci, kterou odvedla na eh, tomto stanovisku. Naše frakce souhlasí s přístupem Eh, s přístupem komise a s, obecně s přístupem paní navrhovatelky. Ještě jednou jí děkuji za to, jak se tomuto tématu věnovala. Musím říct, že pozměňovací návrhy EPP jdou cestou e, některých těch otázek, které tady zdůraznila i paní Gebhardt. E, jde o stanoviska expertů, které nebyly dostatečně zohledněny v návrhu. V minulých diskuzích hovořila paní Gebhardt o všech těchto otázek, otázkách. Já se omezím pouze na některé z nich. Bylo řečeno, e, ohledně výzkumu a inovací, že pokud chceme znovu nastartovat evropský růst, tak to, co potřebuje Evropa a členské státy, je právě tlak na výzkum a inovace. Toto je třeba prosazovat, podporovat a neustále znovu opakovat. Je to zásadní pro vnitřní trh. A teď eh, dohledatelnost pro náš systém podniků, malých a středních firm. Proto jsme e, také tento pojem zavedli od samého počátku, když jsem byla zvolena poslankyní a vrátila jsem se e, k této věci v, na e, vrhu nařízení ohledně označování výrobku, především ta dohledatelnost je zásadní u těch padělaných českých výrobků a pro ochranu spotřebitelů. Je prostě zcela zásadní a nutné, abychom věděli, odkud to, které zboží, ten který produkt pochází. Je třeba chránit spotřebiteli, je třeba chránit průmysl. Další aspekt, který chci zdůraznit, a paní Gebhardt o něm rovněž hovořila, je rovnost v odměňování. E, já naprosto souhlasím, jsem ženou a existují rozdíly v odměňování mezi muži a ženami a je to nepřipustné. Jsem tisíckrát pro. Na druhou stranu, když se hovoří o reálných mzdách, tak to je zase něco jiného. Já bych prostě nechtěla, e, se e, měšovat do svobody podnik politiků eh, odměňovat, jak uznají za vhodné své zaměstnance. Až tam daleko bych nešla. Eh, rovnost mezi pohlavími, to ano. Nicméně vnucovat určitou rovnost v eh, vzdách, v podnicích, Eh, napříč odvětvími. Ne, to není cesta, kterou bychom měli jít. Je třeba respektovat eh, volné vyjednávání, svobodné vyjednávání, je třeba respektovat demokracii. Každopádně, myslím, budeme mít příležitost se k těmto otázkám vrátit a diskutovat o nich. Eh, další bod, který mě tak trochu překvapuje a o tom bychom také měli mluvit, ty průmyslové regiony. Já hodně eh, dám na ty klastry. Je to zajímavé pro produkci, pro distribuci je dobré, když se takto vlastně konají úspory z rozsahu, když eh, fungují synergie, ale na druhou stranu je třeba být velice obezřetný při návrzích těchto eh, klastrů, protože eh, tady vlastně riskujeme, že by docházelo k povinným transferům, které by pro regiony nebyly dobré. Pokud jsou klastry definovány na, na úrovni regionů, které k sobě mají blízko, myslím teď konkrétně klastry, klastry v průmyslových oblastech, které se vytvářejí v oblasti textilního průmyslu, technologií, tam prostě ty vzdálenosti fyzické, teritoriální jsou malé, nebude docházet k nějakému výraznému transferu, nebude muset docházet k nějakému e, transferu. Jinde bychom měli být obezřetní. Jistě prosazovat volný pohyb osob, ale zase podporovat ty, kteří chtějí pracovat na svém vlastním území, ve svém vlastním podniku. Tak to je tedy aspekt, který by stál za další analýzu, i když v zásadě s tou myšlenkou klastrů souhlasí souhlasím. Musím říct, že e, proběhla skvělá spolupráce, vyměnili jsme si názory nesmírně konstruktivním způsobem. A to, co chceme, je taková průmyslová politika, která by byla zaměřena na růst. A z tohoto hlediska e, já jako Italka musím říct, že vy jste hovořila o situaci v Německu. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno ohledně směrnice, co se týče spožďování pladeb. My ve veřejném sektoru v Itálii máme někdy to spoždění až roční e, v zasílání pladeb. Takže pokud e, jsou platby uskutečňovány rychle, tak by to znamenalo vytvoření dalších 250 tisíc pracovních příležitostí v Itálii. To je náš problém. A v Evropě když jsme přijali směrnici e, velice rychle, my jsme to my jsme přijali tu směrnici na národní úrovni poměrně rychle, ale k té transpozici na e, úrovni členských států nedošlo v takové rychlosti. Takže my si tady můžeme vymýšlet, co chceme, a velice rychle to schvalovat, ale pak je třeba e, zaručit tu transpozici a členské státy v tomto směru jsou pomalé. E, my teď nemáme vládu v Itálii, jsme v takové slepé uličce a to samozřejmě všechno velmi ještě stěžuje v oblasti e, průmyslové politiky, takže ta situace je opravdu neradostná. Um, Dobře, paní Makatis. Ah. Děkuji. Já chci navázat na to, co řekla paní Komi. A také bych chtěl zareagovat na to, co potvrdila paní zpravodajka. Reindustrializace musí být rozložena vyváženě v Evropě. Já jsem rád, že paní Gebhardt přijala můj pozměňovací návrh. To je totiž skutečné jádro diskuze, kterou na ní máme. My jako Evropané nemůžeme neoimperiálně vysvětlovat, co je dobré a co není dobré a prostě odebírat eh, některým členským státům určité záležitosti proto, aby tady došlo k eh, vyváženému rozložení industrializace na celém území eurozóny nebo jednotného trhu. Proto jsem rád, že máme tuto diskusi a aktuální vývoj ukazuje, že musíme tímto směrem skutečně jít. Paní Gebhardt, já vám nejdříve musím pogratulovat, protože počet pozměňovacích návrhů ukazuje, že vlastně původní text byl vyvážený, jinak by bylo více těchto pozměňovacích návrhů. Jsem také velice rád, že jste ochotně přistoupila na to, že z hlediska spoždění plateb musíme postupovat tvrdě a musí se toto rychle přijmout. Já bych možná ještě chtěl zdůraznit eh, pozměňovací návrh 43. Tady se jedná o alternativní vzdělávací systém. Musíme vidět, že nezaměstnanost mladých souvisí s nedostatkem produktivity a s nedostatkem průmyslové výroby, která je nedostatečně rozložena a proto tato nezaměstnanost zde vypukla v takovém měřítku, že vlastně v novodobé historii toto v Evropě neznáme. Španělsko se na to začíná zvykat, ale čísla, která se týkají Portugalska a dokonce Itálie a Řecka, tato čísla začínají být dramatická. A nyní mohou pomoci pouze programy eh, v tom smyslu, že se budeme učit eh, Eh, tomu, co už bylo prověřeno. A to bylo právě v případě Německa. Takže alternační vzdělávací systém v Německu by měl být touto inspirací. To znamená pozměňovací návrh 43. To by se mělo týkat nejenom industrializace, ale také udržitelnosti kvality této výroby. A to může být zajištěno pouze tehdy, pokud eh, vzdělávací systém eh, bude na nejvyšší možné úrovni a to zaručuje duální alternační systém vzdělávacího systému v Německu. Takže těším se na to, že se tady shodneme děkujeme. Mnohé tady zaznělo, proto to nemusíme opakovat. Myslím, že mnohem jsme zajedno. Děkuji. Um, mm, další stínový tady není, tak nevím, jestli ještě někdo chce vystoupit. Já se tedy také přihlásím do diskuse. Souhlasím s obecním vyzněním diskuse, co se týče průmyslové politiky, integrované politiky v rámci Horizontu 2020 a problematiky eh, veřejných zakázek, kterou pokrývá jiná legislativa. Paní Gebhardt, eh, máme tady zástupce komise, ale máme mnoho času. Chcete vystoupit na minutku? Omlouvám se, paní Helguli. Chcete vystoupit? Chcete teď vystoupit? Omlouvám se, ale jste jste na seznamu, dobrá, takže vám dávám slovo teď, omlouvám se. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je dobré, abychom hovořili o průmyslové politice, řekla paní Gebhardt, a e, takže k této větě nemám co dodat. Politická, e, e, průmyslová politika Evropy byla dlouho tabuizovaným pojmem eh, v Bruselu. A tato zpráva z vlastní iniciativy, jak říká zpravodajka, zdůrazňuje souvislost mezi reindustrializací Evropy a plnou realizací vnitřního trhu. Já plně sdílím eh, tento názor a tento přístup. Takže proto, aby evropské průmyslové podniky mohly plně využít vnitřní evropský trh, přála bych si v několika pozměňovacích návrzích, které kolegové spolu podepsali, připomenout přesně, jaké nástroje jsou nutné pro plnou realizaci vnitřního trhu, pro rychlou implementaci evropské legislativy v oblasti vnitřního trhu a pokračování v implementaci Small Business Act ve prospěch růstu malých a středních podniků, což je neoddělitelné od silné evropské průmyslové politiky. Zesílená spolupráce určitě také s národními parlamenty je důležitá, kdykoliv je řeč o transpozici a implementaci evropské legislativy. Taky jsem v jednom pozměňovacím návrhu chtěla vyslat silný signál eh, na adresu výkonného odvětví evropského průmyslu, které lze kvalifikovat jako eh, odvětví excelence na vysoké úrovni. A v tomto pozměňovacím návrhu jsem chtěla připomenout, že je nutné brát v úvahu ty podniky, které silně přispívají k růstu, k konkurenceschopnosti Evropské unie a k e, váze Evropské unie v mezinárodním obchodu. Toto odvětví, to vrcholné odvětví představuje 3 e, HDP a zhruba 400 miliard eur a 1,5 eh, milionu pracovních míst, přímých a nepřímých, čili má velkou ekonomickou váhu. Jsou to podniky, které jsou silně exportní, vytvářejí nová pracovní místo, místa a nejsou to jenom slavné značky, které vlajkové lodi, které každého napadnou, když se hovoří o luxusu, ale e, existuje celá řada malých a středních podniků ve všech zemích Evropské unie, které jsou takovým vrcholem kompetence, schopnosti, eh, vysoké technologie, vysoké přesnosti a jsou neoddělitelnou součástí evropské identity a eh, průmyslového dědictví, kulturního dědictví Evropské unie. Jsou to Eh, malé a střední podniky velmi často, které jaksi jsou stejně, stejně významné jako ty slavné značky, které jaksi mají renomé už několik století a které jsou součástí jakéhosi způsobu života a které nadále i v rámci globalizace eh, jsou schopny růstu a představují veliký zdroj pracovních příležitostí, které často nejsou delokalizovatelné. A v těchto podnikcích té evropské excelence je celá řada pracovních míst, které lze nabízet mladým lidem a konkrétně mladým lidem, kteří třeba jinak nemají tolik příležitostí se uplatnit v, na vysokých školách a podobně, ale tady jsou tedy ta řemesla, která jsou manuální, velice, velice přesná, velice, velice významná a jsou přesto jaksi zdrojem osobního úspěchu. Evropská Evropská komise ve svém pracovním dokumentu ze září 2012 o konkurenceschopnosti evropské luxusního průmyslu eh, právě zdůraznila, jak je toto odvětví významné. Takže bych chtěla také v této zprávě z vlastní iniciativy o evropské průmyslové politice a o potřebě reindustrializovat Evropu, abychom vyslali poselství právě tímto luxusním odvětvím, které jsou tedy velikými vývozci, ale současně také představují velký počet malých a středních podniků, které po, potřebují být eh, jaksi eh, oceněné, které valorizované, které cí, musí cítit, že věnujeme pozornost jejich specifikům, jejich problémům například s, eh, s pirátským, eh, s eh, falsifikáty, padělky a podobně a že věnujeme pozornost tomuto odvětví, které je stále ještě mm, jaksi velice konkurenceschopné a stále roste. Uh, Já se obávám, že čas opravdu pádí velmi rychle. Eh, pan eh, kolega z komise to všechno sledoval. Mohu vám dát 60 vteřin času. Děkuji, pane předsedo. My bychom chtěli poděkovat zpravodajce, stínovým zpravodajům a eh, celému výboru za tu pozornost eh, k tomuto tématu. Teď hovoříme o průmyslové eh, politice v Evropě, to už je jednoznačné a také ji realizujeme. Každý jednotlivý prvek eh, v tom sdělení se teď dále rozvíjí a já mohu s radostí říct, že vysoká skupina o podnikatelských službách, kterou rozvíjíme z DG vnitřní trh, již funguje a pracuje pro subjekty v podnikání, kde si myslíme, že je toho hodně co dělat v, té, v tom sektoru služeb. Ohledně pladeb už eh, jsme vlastně vytvořili eh, eh, takový systém, kdy si firmy mohou navzájem sdělovat své zkušenosti a Teď eh, samozřejmě je pro řadu firm problém být financovány z vlastních zdrojů a někdy eh, eh, je to 800 dnů i u nás doma, než vám platba přijde. A tady nejde pouze o ekonomiku, je to rovněž velice zásadní politika v oblasti sociální, kterou musí Unie rozvíjet. A pozor, pozměňovací návrh 5 eh, hovoří o eh, selekci šesti trhů pro prioritní aktivitu. My jsme neidentifikovali šest trhů, ale šest prioritních oblastí. Jsou to ty oblasti, které budou vyžadovat další pozornost ze strany komise, ze strany celé Unie ohledně rozvoje eh, vnitř Eh, legislativy pro vnitřních eh, trh, eh, opatření politiků pro zahraniční trh. Jsou to nové trhy, které budou nicméně v následujících letech výrazně růst. Takže je to mnohem více trhů. My hovoříme v našem návrhu o oblastech, sférách zprav, eh, eh, předseda. Takže děkuji ještě paní zpravodajka na závěr, pokud chce schrnout věci a 24. Eh, dubna budeme hlasovat o tomto návrhu stanoviska. Máte k tomu ještě co dodat, paní kolegyně? Já bych měla dva nebo dvě nebo tři připomínky. Ta jedna připomínka spočívá Eh, v tom, co jsem chtěla vyjádřit v pátém pozměňovacím návrhu. Já jsem chtěla říci, že bychom neměli příliš specifikovat v průmyslové politice, eh, protože někdy nevíme, jaký nový vývoj nastane. Neměli bychom tady přehradit tento možný vývoj nepředvídaných eh, možností. Proto bychom neměli něco velmi rigidně tady stvrdit a tím vlastně vytvořit určité překážky. Měli bychom tady zajistit určitou flexibilitu a podívat se na to, jaké inovace by tady mohly vznikat například v těch kreativních oblastech. A to je také důvod, proč, co se týče paní Le Grip a pan, uh, paní Komi, to je důvod, proč jsem nechtěla nějak konkrétně se vyjadřovat. Eh, vy jste tady specifikovali některé věci. Vy jste hovořila, paní Komi, o textilu. Já bych třeba hovořila o strojírenství nebo automobilovém průmyslu, protože v různých členských státech máme různá těžiska a to tak také zůstane. Neměli bychom je tady stavět eh, proti sobě. A proto bych žádala, aby nedocházelo k tomuto zafixování. Měli bychom se spíše podívat na to, Jakým způsobem podpořit eh, také ty periferní oblasti, tak jak o tom hovořil pan Chacimarkaktis? A to aniž bych tady vznikala eh, jakási nekalá soutěž ve prospěch jiného průmyslového místa. To by nebylo v pořádku. To je jenom na vyjasnění. A poslední bod. Pan Chacimarkakis nepotřebuje ode mě nějakou další reklamu ve prospěch eh, průmyslové politiky. Já jsem vyrostla ve Francii, já znám ty rozdíly a skutečně si velmi vážím toho duálního německého vzdělávání a jeho významu pro mladé lidi. Protože to je záležitost, která jde ku prospěchu praxe. A to je velmi důležité z hlediska volby a provozování určitého povolání takže já jsem si jistá, že frakce bude eh, se mnou souhlasit a v každém případě já podporuji váš pozměňovací návrh číslo 43. Um, takže budeme hlasovat ve výboru eh, o pozměňovacích návrzích 24. dubna. Takže nyní bychom přistoupili k zahájení diskuse o dalším významném tématu a je to směrnice o tabákových výrobcích. Paní Hanslík je naší zpravodajkou a jestli jsem to pochopil, tak jsme měli prezentaci o studii dopadů na toto téma, takže eh, dám slovo paní Hanslík aby nás uvedla do problematiky a potom bychom mohli mít takovou první diskuzi. Ale času máme tedy málo, ale je to přece jenom důležité začít. Takže nyní dám slovo paní Hanzlík a potom bych jenom zkontroloval, že tady máme zase silný tým z komise, pan Sešel, náměstek řidit, ředitele Sanko je tady. Ředitel. Dobrá.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 má za cíl zjednodušit, efektivnit vnitřní trh a zároveň eh, zajistit ochranu a eh, zdraví spotřebitelů. Komise říká, že se nesoustředí na eh, kuřáky, ale chce zvýšit atraktivitu toho upozorňování na dobré důsledky kouření, aby alespoň mladí lidé byli v tomto směru eh, špa, eh, správně, správně vedení, což je nepochybně chválihodný počin. V návrhu komise je řada dobrých věcí, ale pak eh, je tady několik věcí sporných a já bych o tom diskutovala velice ráda a komise bude totiž pak schopna reagovat na mé otázky, až budeme hovořit o studii o dopadech. Takže komise chce do podrobna regulovat, do detailu regulovat eh, balení eh, tabákových eh, výrobků. Nekuřáky to může odradit od kouření podle mého názoru a nebo můžete přesvědčit kuřáky, aby kouření nechali. Některé firmy koncipují velice atraktivní balení, jsou tam, vypadá to jako prostě rtěnka, eh, nebo jsou tam malé, eh, mladé dívky a to dělají vlastně ty firmy eh, důsledně, cíleně, protože se zaměřují na mladé lidi a chtějí je zlákat ke kouření. Podle údajů Varšavského onkologického centra koncem 90. let byla provedena studie, která měla zkontrolovat, zdali ty slovní výzvy a varování, eh, které byly zavedeny na tabákové eh, obaly eh, v koncem 90. let k něčemu vedly. 4%, 4 žen a 2% mužů údajně přest, dalo kouřit. 24% žen a 22% mužů se ze stejných důvodů pokusilo o to nechat kouření a 28% žen a 20% mužů sdělilo, že se cítí lépe informováni o negativních důsledcích eh, kouření eh, díky těmto slovním varováním. Nicméně si kladu otázku, zdali je tady nějaký vědecký základ pro to, abychom si mysleli, že čím větší ten obrázek, tím lepší výsledek, tím eh, silnější odstrašující síla toho varování. A proč členské státy státy nemohou eh, tedy eh, mít větší ty obrázky, než je uvedeno ve článku 7,6. Pak ještě látky přídavné. Já se kladu otázku, zdali zákaz eh, těch ochucovadel bude mít nějaký dopad na ty, kteří chtějí začít kouřit. Jsou tady nějaké vědecké údaje, které by tuto korelaci podpořily? Myslím, že skutečnost, že regulujeme velmi velikost a vzhled eh, těmi obrázky a slovním eh, textem na obalech eh, je poměrně velmi efektivní a hodně lidí od eh, kouření odradí. Eh, cigarety jsou prostě velice ničivé, to je jistě eh, pravda, ale proč to o chucování zakazovat, pokud nezakazujeme cigarety jako takové a pokud, to, pokud tyto věci budeme zakazovat, tak jaké to bude mít důsledky pro černý trh. Mě to tedy velice šokuje. Takže bych ráda, eh, kdyby mi toto bylo eh, nějakým způsobem vysvětleno. Chci vědět, jaký to bude mít dopad na ty padělané cigarety, na černý trh. Eh, Dámy a pánové, pokud to ochucování nějakým způsobem zakážeme, tak se stane následující. V současné době je totiž možné koupit balíček nelegálních cigaret v Evropě. Mám takový balíček právě v ruce a poté eh, vlastně z toho mohou vzniknout mentolové cigarety. Mám takový mentolový olej, který si můžete zakoupit přes internet a to naprosto bez jakýchkoliv překážek. A tam e, je řečeno na tom návodu, že bych, e, že prostě mám ten mentolový olej nastříkat na cigaretu. Je to strašlivě, e, strašlivě to smrdí, je to hrozné. A je to opravdu děsivé Nicméně druhý eh, den poté eh, jsou to mentolové cigarety. Hrozně se ti eh, kolegyně omlouvám. A nikdo už pak nekontroluje prodej těchto olejů. chci říct asi tolik. Jsem tímto, touto skutečností velice rozrušena. Ano, to je e, reakce, kterou jsem očekávala. Skutečně to smrdí. Ale následující den už to voní. Voní to mentolovým e, mentolovou vůní a jsou z těch cigaret cigarety mentolové a můžete je kouřit. Takže já se ptám, když budeme nějak omezovat nebo zakazovat to ochucování e, cigaret, jestli to má vůbec nějaký smysl vzhledem k tomu, co jsem vám ukázala. A pak mám ještě další připomínky vzhledem k přeshraničnímu dálkovému prodeji, prodeji na dálku, ale u toho bych asi teď skončila a zeptala bych se komise, e, zdali by mohla učinit svoji prezentaci a pak bych s dovolením ještě měla nějaké další připomínky. Děkuji za toto velice, velice přesvědčivé e, slovo úvodem pak jsou tady zase ty tenouké cigarety, super slim, mají napsáno na obalu, ty jsou přece zakázány. A kde se to koupila? V Minsku. Aha. Takže to byl dárek od Kašanikova, protože to tam má ten nápis Minsk. Předseda, Lukašenka patrně. E, teď tedy e, komise. Vyzývám zástupce komise k prezentaci strategie za e, aktualizovaným vzněním směrnice, tak jak je navrženo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím. My jsme se dohodli, že ta prezentace bude zhruba 20-minutová, aby byl čas na diskuzi. V té mé prezentaci eh, eh, mám také sbírku zajímavých produktů, eh, které bych mohl prezentovat, ale to můžeme nechat na závěr té celé prezentace. Proč jsme vůbec začali s tímhle tím s touhletou prací. Ta stávající směrnice byla schválena v roce 2001. Od té doby došlo k celé řadě eh, nových eh, eh, událostí, novým vývojovým trendům, novým strategiím. Pravodajka se o tom již zmínila a je tady prostě jsou tady vědecké důkazy určitého typu. My, když jsme začali E, s e, touto prací, tak jsme byli překvapeni, že vědecká rozprava kolem e, tabákových výrobků se vlastně počítá až od 70. let minulého století. Tam vlastně vznikly první studie na půdě Spojených států, kde se začal propojovat efekt kouření s význik, s prostě vznikem a výskytem nádorových eh, onemocnění. A od té doby se eh, ty Eh, ty studie zvýšily co do počtu a my je tedy využíváme. Pak eh, musím říct, že tady je důležité rozhodnutí Evropské unie a členských států, eh, které se připojily k rámcové úmluvě o kontrole tabákových výrobků VHO a v tomto směru musím říct, že jsme velice aktivními členy tohoto rámce. E, nešlo pouze o podpis té úmluvy, o její ratifikaci, ale také o dodržování určitých povinností, které z toho vyplývají. Je to vlastně první mezinárodní smlouva v této oblasti, která je. A teď, jak vypadá trh s tabákovými výrobky dnes? Myslím, že některé ty číselné údaje jsou nesmírně zajímavé. E, každopádně ta prezentace bude e, potom také k dispozici v písemné podobě. Takže když se podíváme na cigarety, to je dominující produkt na trhu, tak ty představují e, nějakých 89 celého objemu a tabák nějakých 7 e, když se tedy podíváme e, na hodnotu cigaret v roce 2010, tak to je vlastně Víme, že to jsou peníze na e, zdaňované, takže ty se vlastně dostávají zpátky k fiskálním orgánům. A co do objemu, vidíme, jak to vypadá. E, tam prostě v tom roce 2010 dochází ke změně, ke snížení prodeje. E, je to 123 procenta pardon, je to 33%, ale zase e, u toho e, volného tabáku je to 42% a u e, cigár a doutníčků. Tam je to trošičku obtížnější to vysvětlit, protože zase ty statistiky E, se měnily vzhledem k nomenklatuře, která se změnila a takzvané doutníčky trochu změnily e, ten celkový obla, e, obrázek, ale každopádně představují malý trh. A teď analýza rizik pro dopad na hospodářství tak zase tato směrnice se snaží snížit atraktivitu těchto výrobků pro mladé lidi. A když se podíváme, jak začínáme vlastně s kouřením, tak je tomu následovně. E, většina lidí v Evropě začne e, ve velmi nízkém věku. E, začnou, když, jsou, když je jim 15, před 18. rokem věku začne nějakých 70 a E, potom do 25 je to 95 mladých. To je tedy ta cílová skupina e, pro všechna naše rozhodnutí, pro všechna naše opatření a také, jak si dovedete představit, je to cílová skupina tohoto průmyslu. Když se podíváme na e, zdravotní hrozby, které to představuje každým rokem, je to zhruba 700 tisíc lidí, což je asi tak počet obyvatel Frankfurtu, kteří zemřou v důsledku kouření. Ale můžete to také e, počítat odlišně. Můžete e, říct, kolik let života obecně můžeme zachránit v případě, že by se tak nekouřilo. Takže to je e, prostě vypočítáno podle úmrtí v důsledcích E, kouření a předpokládané délky života, tak vlastně přicházíme o nějakých 8,5 milionů roků života ve světě. E, polovina všech kuřáků zemře předčasně. E, tito lidé by v průměru mohli žít o 14 let déle. Veřejné výdaje, tak zase výdaje na zdravotní pro péči pro kuřáky se pohybují kolem 25 miliard eur ročně. Ztráty pro společnost ty představují nějakých víc jak 8 miliard eh, eur ročně eh, protože se prostě snižuje produktivita lidí, kteří nemohou pracovat v důsledku problémů, které vyplývají z jejich kouření. Takže tady jde o to zajistit lepší zdraví a zdravější pracovní sílu v Evropské unii. A teď ta opatření. Sorry. Jaká opatření navrhujeme v naší směrnici? Tak nejprve e, ty složky. Tady bychom chtěli tu vykazovací povinnost posílit, ve srovnání se stávající směrnicí to nepředstavuje nějaký velký e, typ změny, ale těch povinností bude každopádně víc. Více údajů bude muset být sdělováno zákaz e, cigaret. To je další opatření. E. To znamená toho volného tabáku a těch tabákových výrobků, které mají charakteristickou vůni. E, ovoněných výrobků. Ty totiž mohou zvyšovat toxicitu a e, na chylnost k užívání. Rovněž je třeba říci, že nechceme diskriminovat mezi jednotlivými e, odrůdy, odrůdami tabáku. U některých se, dejme tomu, přidává cukr a tak dále. Tak to není předmětem našich zákazů. Balení, označování, to je další oblast, kde jsou ta opatření. Eh, povinné velké eh, obrazové zdůraznění těch, eh, toho varování na obou stranách balíčku a také vám to pak ukážeme, jak to vypadá, pokud se vám to bude líbit. 75% těch eh, hlavních eh, ploch na balení cigaret a volného tabáku bude tedy předmětem toho eh, zvýrazněného varování a zase budou, je tady zákaz těch takzvaných tenkých cigaret, žádné formy nějaké reklamy, ovšem pouze jednoduché balení může být možné tam, kdy členské státy prokáží, že je to v souladu se smlouvou a že to je odůvodněné. Zase eh, do, v deseti členských státech jsou už ta varování e, povolena, protože to stávající směrnice umožňuje, ale v dalších zemích se tomu zatím nevěnují. A teď ta dohledatelnost, traceability, to je velice důležitá součást celého návrhu a my bychom chtěli zajistit, aby e, prostě jednotlivé součásti té cigarety byly skutečně dohledatelné. A e, pak jsou tady určité bezpečnostní prvky, které musí být na všech balíčcích, to znamená, že ten konečný uživatel, konečný zákazník musí mít jistotu, že se nejedná o padělaný výrobek. A když bychom se měli zabývat e, dalším souborem opatření, e, takže co se týče toho E, to, e, toho tabáku, který e, výkacího, tak ten se používal například hlavně ve Švédsku, tam jsou také zdůrazněny nutnosti toho varování na obou stranách balíčku a nic, co by tedy bylo nějakým ovoněním toho výrobku, není povoleno. Zase E, prodej na dálku, tam je třeba to oznamování e, na základě té studie o e, důsledcích je jasné, že to oznamování je nutné. Ty nové tabákové výrobky, protože průmysl s nimi přichází, ty musí samozřejmě být předmětem oznamovací povinnosti a e, ustanovení TPD zůstávají platná. Další jevy na trhu e, nové produkty obsahující nikotín, e, tím teď myslím elektronickou cigaretu a obdobné produkty. Tam také chceme stanovit ten práh nikotínu, což vlastně v zásadě znamená, že tyto produkty Eh, že na tyto produkty se musí vztahovat eh, eh, farmaceutická legislativa. Už vlastně toto platí pro různé typy žvíkaček, které se prodávají v lékárnách a my chceme, aby se i tyto elektronické cigarety staly eh, tedy předmětem takovýchto eh, eh, přísnějších, přísnějších norem. A u těch rostlinných výrobků tam také musí všechny splňovat ty povinné prvky, to varování a tak dále. To bychom chtěli Eh, aby platilo pro všechny tyto produkty, které se stávají poměrně výraznými na trhu. A ještě sociálně-ekonomické důsledky, eh, ty jsou předmětem těch posledních dvou eh, průsvitek, když vidíme ten mix těch preferovaných variant, tak bychom rádi, aby se do pěti let snížila spotřeba tabáku o 2 2% nepředstavují nějaký velký objem. Někteří lidé říkají, že nejsme dost ambiciozní, ale my si myslíme, že to je slušný e, cíl, e, což ono to odpovídá víc jak 2 milionům, 2,4 desetina milionů kuřáků. E, případné ztráty pro tabákový průmysl by mohly být zmírněny opatřeními zaměřenými na boj proti tomu pašování nezákonnému obchodování, takže si myslíme, že důsledky třeba na zaměstnanost eh, by měly být zásadně pozitivní. Peníze, eh, které se teď vydávají na tabák, by mohly být samozřejmě vydávány na úplně jiné produkty. A teď vláda a společnost, tady vidíme to hlavní eh, zisk z toho, že by lidé žili déle a zdravějším způsobem. Jednalo by se vlastně o pozitivní hodnotu vyčíslenou na víc jak 9 5 miliard eur ročně, to vypadá poměrně jako realistický cíl. Snížil by se výdaje na zdravotní péči a také by se snížily ztráty na produktivitě, což představuje nějakých 165 milionů eur ročně zatímco snížení e, e, těch výdajů na zdravotní péči 506 milionů eur ročně. A pak se ještě odkazuji na tu tabulku, kterou jsem ukázal z kraje. E, vidíme, že prodeje klesají a ministři financí samozřejmě k tomu mají postoj, který známe. Více informací je na našich webových stránkách a jsme připraveni také odpovědět odpovědět na eh, vaše otázky. Eh, také připravíme odpovědi, které nám zaslala paní eh, zpravodajka, pardon, na otázky, které nám zaslala paní zpravodajka Hanslík. Pak v, tom, v té studii o dopadech je také celá řada odkazů na různé vědecké studie, těch je mnoho. A pokud by e, předseda dovolil, tak vám můžeme také ukázat nějaké konkrétní výrobky, abyste viděli, jak to teda vypadá v reálu. Děkuji. Myslím, že e, vzhledem k tomu, že čas e, je neus, neúprosný, tak bych nejprve požádal stínové zpravodaje o rychlou reakci a prosím stručně, protože už teď vlastně paní Gebhardt a, paní Mayer, a pan Mayer dostali méně času. Chci říct z kraje, že to bylo velice zajímavé a užitečný byl úvod od paní Hanslik. Takže teď ten stínový tým, paní Slaja, pan Schmidt, pan Erson, pan Bílen, takže chtěl bych vás všechny vyzvat, abyste eh, své vystoupení zkrátili na eh, několik minut. Eh, paní Tajder bude první. Thank you, um, Ms. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za uh, tuto prezentaci. Když jsem byla ve výboru pro životního prostředí, tak jsem se zúčastnila přípravy první směrnice roce 2002, kdy jsme zavedli vlastně ta grafická varování a vidíme, že to má skutečně vliv a je to vítané. 700 tisíc mrtvých ročně, 30 milionů lidí nemocných v důsledku tabákových výrobků. Vidíte, že ten obrovský vliv, který to má na kvalitu života Eh, je opravdu veliký. Fakt, fakta prostě hovoří za sebe. A toto vidíme jako dobrou příležitost. Já podporuji ten návrh ohledně balení s tím, že to varování má eh, představovat 75 balení, ale představovala bych si, že bychom měli jít dál, eh, protože když je potřeba pracovat s tabákovým průmyslem, protože nemůžeme se věnovat jenom špičce ledovce. A, e, takže palení ano, a jak říkala paní Hanslík, je důležité se zaměřit na reklamu zaměřenou na mládež. A co se týče eh, eh, toho, že by hrozil nárůst černého trhu, eh, členské státy, které zavedly obrázková varování, nezaznamenaly žádný nárůst černého trhu. Hmm. Co se týče parfémování, Účastnila jsem se slyšení v výboru pro životní prostředí a zdravotnické organizace říkají v souvislosti s aditivy, že jejich zákaz by měl eh, být eh, veliký vliv, že by to mohlo zabránit eh, mladým lidem, aby začali kouřit. To znamená, to je to nejdůležitější. Hlavní je, aby mladí lidé nezačali kouřit a aby se tedy nepodporovala návykovost. Takže vy jste říkal dvě minuty, já se snažím tedy mluvit stručně. Elektronické cigarety, ale to je teď veliký hit. Eh, vidím, že taky jednu tady máte. Ve výboru pro životní prostředí se o tom také hovořilo a to je, dochází k takovému zneužívání eh, elektronických témat tu elektronických cigaret, že vysvětlení, co se týče jednotlivých těch úrovních, lidé by měli tomu lépe rozumět. A protože na rozdíl od eh, náplastí a žvíkaček vlastně pro elektronické cigarety nejsou žádná pravidla. A e, taky je nedostatečný výzkum co do vlivu elektronických cigaret na lidské zdraví, ty by také měly být regulovány a je třeba eh, nalézt vyvážené řešení. Ehm, to znamená za prvé podporovat lidi, aby přestali kouřit a za druhé tedy sledovat obsah nikotínu v, u elektronických cigaret, aby byli tedy chráněni. Čili já jsem přesvědčena, že toto bude pozitivní změna spotřebitelské politiky a těším se na další rozpravy na toto téma a iniciativu vítám. Thank you very much. Um, Děkuji. Elektronické cigarety na, na recept to je také jedna z možností, které možná budou předloženy, uvidíme. Takže nyní má slovo pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já vítám směrnici, ale ne všechny její části. Je důležité si říci, že musíme najít cesty, jak nepropagovat cigarety mezi mladými lidmi. Jako já jsem dříve kouřil, začal jsem velmi mladý a ti z nás, kteří v minulosti kouřili a přestali, bývají zpravidla represivnější. ale musíme také v tomto výboru a parlamentu e, se chovat vyváženě a, a řešit toto citlivé téma vyváženým způsobem, protože pokud by bylo kouření zaváděno dnes, tak by se rovnou zakázalo, kdyby se s tím teď začínalo. A proto taky bychom tedy měli si říct, tak teda tak to zakažme třeba. Ale z mého pohledu se mm, obávám, že jak si by schom nezískali většinu pro takový návrh. Ale měli bychom aspoň pro, pro, propagovat modely, které budou chránit mladé lidi. Nezákon, nezákonné obchodování s cigaretami, to je velice důležitá věc e, největší ilegální obchodování s legálními produkty, co se týče Eh, hodnoty. Každým rokem to představuje 10 miliard eur ztrát pro státní rozpočty. Je to, je je to samo o sobě špatné a za druhé je špatné, že z toho tedy nejsou eh, ty příjmy nebo nejsou, nejsou z toho peníze a navíc to odráží, k čemu pak ty peníze slouží eh, v širším slova, v širším pohledu. Olaf se tomu výrazně věnuje, já to vím a to můžeme tedy rozhodně podpořit, případně zavést další opatření. Také souhlasím s tím balením a značením, to musí podléhat kontrolu kontrole, ale e, musí to být FID e, ve finále, to znamená, musí to být přiměřené vzhledem k tomu, že Evropa není jediný kontinent na světě. Taky souhlasím s komisí, že, nes, že by se nemělo mm, povolovat parfémování charakteristickými příchutěmi, e, protože třeba cigarety s jahodovou příchutí nebo s příchutí piňakolády, to by mělo být zakázané. Někdy je těžké, aby člověk byl liberál, holtno. Jak někdo řekl, ve finále všichni jsme liberálové, ale možná to myslel jinak. Snažím se být vtipný, no já vím. Chtěl bych toto tedy taky zdůraznit. Já nevím, jestli někdo z vás hlasoval pro zavedení dotací na tabák minulý týden. Pokud ano, co vás vedlo k tomu Zmačknout to tlačítko, protože o tom prakticky není co říci. Já jsem hodně proti dvojímu metru a... Dobrá, a nyní docházíme, ano, ke konci, výborně, to je e, žvíkací tabák, snus. E, myslím, že tady je mezera v logice komise. Buď snus není součástí vnitřního trhu a komise to nemůže regulovat, anebo to je součást vnitřního trhu a pak má být povolen jeho prodej ve všech členských zemích a má eh, se na to stahovat směrnice, čili v tom je díra v logice. A co se mě týče, a to je velice jaksi národní přístup, s tím souhlasím a jsou tady určité extra argumenty na toto téma, já si myslím, že to vychází ze subsidiarity. My, když jsme vstupovali do Unie, dostali jsme výjimku a tak já to tady znovu předkládám. Podle mého názoru to vždycky bylo tak, eh, na, na žvejkací snus nám nešahejte. A pokud budete chtít, tak prostě z toho uděláte akorát zmatek. Já neříkám, že švédská vláda, kterou mám jinak rád, že by situaci nějak extra zlepšila, ale prostě eh, na snus se to vztahovat nemá a pokud ano, tak pak povolte jeho prodej na celém vnitřním trhu, protože to je výjimka, je to národní výjimka, na tu se směrnice nemá co vztahovat. Děkuji. Pan Engstrom. Thank you. Uh, plain packaging, uh, taking away... Um, neoznačené balíčky, varování, všechny tyto metody. Ano, dobře. Hlav, všichni máme cíl snížit atraktivitu cigaret pro mladé lidi, aby nezačali kouřit. To je v pořádku, to je výborné. Nejlevnější a nej, nejlepší způsob, jak eh, přimět mladé lidi, aby nekouřili, aby nezačali. Ale komise to říká, všichni to říkají, týká se to hlavně tomu, aby nevznikali noví kuřáci. A co ti, kteří už kouřejí, jestliže je někdo závislý na kouření, tak určitě nepřestane kouřit jenom kvůli tomu, jak je obrázek na balíčku. Čili nejde o to, jak úspěšná ta opatření budou, bude to trvat 30 let, než uvidíme zlepšení na veřejném zdraví, protože to eh, trvá mnoho let, než začnete umírat na kouření. A dobrá. Ale měli bychom, a všichni máme povinnost, si říci, jak můžeme pomoci existujícím kořákům, aby přestali kouřit. To by skutečně zlepšilo zdraví populace a nesmíme toto téma také zapomínat. Samozřejmě až za těch 30 let to uvidíme, ale my jsme neformulovali žádnou skupinu, takže já prostě jenom říkám, co říkám, jsem švéd. Zase snus, zase snus. Eh, Švédsko, když se podíváte na prevalenci kouření, průměr v zemích eh, Evropské unie kolem 28%, od 40% v Řecku až na eh, minimum, což je Švédsko, kde je 13% eh, prevalence kuřáků. To je dru- a druhá nejméně kouřící eh, země má prevalenci 23%, čili to je zdaleka nejnižší výskyt u nás. A máme taky poloviční eh, úmrtnost na rakovinu plic, eh, čili kouření zabíjí a tudíž méně Švédů umírá předčasně, protože jich méně kouří. A takže tady jsou naše statistiky, kde je porovnání Švédska s dalšími zeměmi, čili méně umrtnosti na rakovinu plic a na další typy karcinomů. Jakmile se nám podaří jakýmkoliv způsobem jak si odradit lidi od kouření, bude to dobře. A je ovšem velice frustrující, že komise se zřejmě napřed rozhodla, že zakáže snus a potom velmi selektivně četla eh, vědecké studie a cituje je velmi selektivně. Já si myslím, že to je špatně. 700 tisíc lidí každý rok v Evropě umírá na kouření nebo na důsledky kouření. Pokud zbytek Evropy mimo Švédsko by snížilo svůj výskyt na úroveň Švédska, bude jich polovina. To znamená prakticky zachránit půl milionu životů ročně. A proto musíme opravdu se na to podívat z tohoto pohledu a skutečně se seriózně podívat na vědecké výsledky. Všichni se shodnou na tom, že nejlepší je žádný nikotin nekonzumovat. ne Ale snus je o 99% méně nebezpečný než cigarety. A zkušenost Švédska ukazuje, že mnoho lidí, moje manželka včetně třeba, kteří přes, jsou lidé, kteří přestali kouřit díky tomu, že třeba občas žvíkají snus. A já sám jsem třeba díky snusu přestal nebo skoro přestal kouřit. A e, kdyby všech 26 zemí mělo tuto příležitost, tento nástroj pro snížení kouření, tak by to zlepšilo jejich zdraví. Takže já bych to navrhoval, ať to necháme na členských státech. Já souhlasím s tím, že jak komise říká, že přesto, že víme, že ve Švédsku je situace velmi dobrá, nemáme stoprocentní jistotu, jak to funguje eh, se ve Švédsku používá 200 let a dobře se ví, jaký to má vliv a nevíme, jaký vliv třeba by to mělo v Portugalsku nebo jinde. Ale to je dobrý příklad že v tom, že by eh, národní eh, zdravotnické orgány měly mít eh, své slovo k tomu, co říci. Ale když porovnáte třeba Švédsko na jedné straně s Dánskem nebo Finskem, tak máme poloviční výskyt kuřáků než ostatní severské země. A jestli někdo chce navrhnout, že existuje nějaký jiný významný faktor, proč se ve Švédsku kouří méně, tak ať to řekne. Takže jestli všechny tyto návrhy projdou a všechno bude fungovat, jak se očekává, na, aby se snížilo kouření o 2%, tak kdyby se nám podařilo, kdybychom se dostali na švédskou úroveň, to znamená snížit průměr o 15%, tak si to určitě zaslouží vyzkoušet. Děkuji. Děkuji, to bylo velmi eh, výřečné a výmluvné. Ještě další stínový, musím ovšem připomenout, že opravdu už máme moc málo času eh, budeme mít ještě příležitost se k tomuto tématu vrátit, takže já nejprve dám e, slovo všem stínovým, paní Stabila. Pane předsedající, zajmujeme se dziś bardzo. Pan Stabila, děkuji. E, pane předsedo, věnujeme se tady významnému tématu dneska, tedy co se týče výrob, tabákových výrobků a pravidel pro jejich prodej, balení a výrobu. Děkuji za práci zpravodaje. Je to velice emocionální téma, eh, vede to k velmi bouřlivým diskusím eh, na různých workshopech, které se na toto téma pořádají. A když se podíváme na všechny námitky, které tady zazněly, tak já bych chtěl upozornit na tři. Za prvé jsme si vědomi a všichni víme, že kouření je škodlivé a vede k nebezpečným nemocem, ale měli bychom si klást otázku, zda metody, které směrnice navrhuje, jsou přiměřené a jestli povedou k žádoucímu cíli a e, zda náklady na toto legislativní řešení v této formě nebudou mít vážné sociální a ekonomické dopady pro některé členské země. U některých zvlášť, tedy víc než jiné. A bude to mít vliv na určitá průmyslová odvětví nebo na určité regiony v členských státech. A to je taky zase věc, kterou musíme brát v úvahu. Další věc je ilegální obchod, pašování tabákových výrobků. To je problém, který řešíme už nyní a nezákonní obo, ti obchodníci se snaží svoje zboží dělat co nejatraktivnější a situace se nezmění. Přijetím této směrnice naopak zvýší se ilegální obchod s tabákovými výrobky, hlavně s těmi zakázanými podle této směrnice, jako jsou mentolové cigarety nebo ty eh, tenké slimky, a, eh, protože když je zakážeme, tak vlastně otevřeme stavidla ilegálnímu obchodu s těmito produkty a prodej tabákových výrobků na internetu poroste. Přeshraniční prodej bude mít vliv na vnitřní trh a cílem eh, je snížit počet kuřáků, především mladých a dětí. A podle mého názoru prodej tabákových výrobků na internetu je v rozporu s tímto cílem. Souhlasím, že je potřeba chránit veřejné zdraví, ale současně se musíme ujistit, že vnitřní trh v Evropské unii bude fungovat správně a e, je třeba hledat řešení, která vezmou v úvahu oba tyto aspekty. Děkuji za pozornost. Tak kolegové, Mám tady přihlášené tři řečníky a chtěl bych říct, že budeme mít příležitost se k tomu vrátit 24. a 25. dubna. A tak bych měl tendenci uzavřít diskusi, jestli tady není něco naprosto životně důležitého a vrátit se k tomu v dubnu, protože jinak... Pan Maj? My tady hovoříme o dopadové studii, vlastně to není vnitřní diskuze v pravém slova smyslu. A víte, proto příští téma, právě dopadová studie, je velmi důležitá eh, a eh, dokonce se bude hovořit o tom, jakým způsobem posoudit tuto dopadovou studii. Já bych chtěl připomenout, že jsme eh, přijali dvakrát směrnici na toto téma. Jednou to nebylo možné, protože soud řekl, že nejsme způsobili pro zdravotnictví. Takže na to bych chtěl položit důraz, zvláště s ohledem na dopadovou studii. Druhá směrnice vydržela, protože se opírala vlastně o, e, o hospodářskou soutěž a byla konkrétně jinak sformulována. Tady jde především o zdraví a konkurenceschopnost a jednotný trh tady vůbec nezazněly. A to je věc, kde jsme způsobili. My nejsme způsobili pro zdravotnictví u každého zákona bychom měli zohlednit zdravo, zdraví, ať už je to auto, doprava nebo vzduch. Proto jsme tady a to je naše úloha. Ale my nejsme způsobili, abychom tady vytvářeli čistý zákon, který by se opíral o zdraví. To je tedy z hlediska posouzení. Měli bychom být tedy rozumní a já bych chtěl eh, jaksi ocenit švédský příspěvek Skutečnost je taková, že v těchto zemích to není zakázáno a přitom je tam polovička kuřáků, takže jak vypadá ta dopadová studie? Myslím, že bychom měli vždy to opírat o čísla a neopírat to o emoce. Děkuji. Well, um... Dobře. tak eh, emoce nebo čísla, hlavně nám dnes chybí čas a máme e, ještě ten evropský zákon o prodeji. Pozor na to. E, takže tady e, je velký návrh od pana Majera, paní Gebhardt, který vlastně už ztrácíme možnost projednávat. Dám slovo teď paní Hanslík. Jistě máte pravdu v tom, že DG Sanko nám ještě dluží některé reakce a odpovědi. My jsme výbor pro vnitřní trh, takže samozřejmě e, se tady týká zpráva paní Hanslík hlavně e, operací uvnitř vnitřního trhu a až se sejde se stínovými zpravodaji, tak v tomto směru budeme mít další doplňující informace a materii k přemýšlení. Můj návrh tedy je, abyste se buď setkali, eh, buď eh, zúčastnili setkání paní Hanslíka, nebo jí eh, zaslali své dotazy a 24. 25. budeme mít v mnohem širší debatu k této problematice. A to nám teď dává příležitost, abychom mohli hovořit o pozměňovacích návrzích ke zprávě paní Gebhardt a pana Majera. Nejprve tedy dám slovo paní Hanslík. Eh, abychom toto téma ukončili a abyste také měla příležitost říct, jak to bude s dalším postupem. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Chtěla bych požádat o jednu věc abychom 24. a 25. dubna měli prostě více času na to prodiskutovat tento návrh. Protože víte, ona je tady celá řada zcela zásadních otázek, zásadních z hlediska vnitřního trhu. A to musíme na našem, trhu, na našem výboru projednat. A proto bych chtěla požádat pana předsedu, aby vyčlenil mnohem víc času, než tomu bylo dnes, na tuto diskuzi. 27. března předložím dokumenty k předsedu překladu a e, šest května ve 12 vyprší lhůta pro e, předkládání pozměňovacích návrhů. V IMKU bychom měli hlasovat 17. nebo 18. června a na zářijovém plenárním zasedání by to mělo být předloženo ke schválení. Ještě jednou opakuji, budu velice ráda, když příště budeme mít víc času k diskuzi. Předseda, děkuji, jenom jedno slovo závěrem. Budeme mít mnohem více času a zároveň e, bychom ho ho měli ještě víc, kdyby byli kolegové připraveni ve čtvrtek odpoledne, e, protože ne všichni mohli dnes odpoledne, tak jsme to na odpoledne nemohli na pořad jednání dát. Budeme s vámi diskutovat o časovém harmonogramu, ale opakuji, by bylo opravdu velice dobré, kdyby si kolegové upravili svůj program tak, aby byli k dispozici na jednání výboru i ve čtvrtek odpoledne a my bychom měli dost času na diskuzi. To je, s tím tedy toto téma uzavřeme a teď se E, začneme zabývat další velice zásadní otázkou a to je ta společná evropská právní úprava prodeje. Máme zde dva zpravodaje, kteří na této věci pracují. 300 e, 38 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a já teď se ptám, kdo bude hovořit? Pan paní Gebhardt. Jste připravena? Ne, takže pan Majer začne. Dobře. Takže Hans Peter Mayer, myslím, že to byla paní Gebhardt, která začala minule jako první, tak se hezky prostřídáte a vy, pane Mayer, můžete uvést diskuzi. Prosím. Děkuji, jsme tady v rovnocém postavení, to je pravda. Pane předsedo, vážená spolu, zpravodajko, vážení kolegové, Jak bylo možné rozpoznat v našich předchozích vystoupeních a také v našich zprávách, Evelyn a já máme naprosto rozdílné přístupy. Evropský parlament, chci to připomenout, mikrofon je vypnut. roku 2011, 8. června, většinou, výraznou většinou parlament hlasoval pro fakultativní nástroj. A 12. března 2013 jsme diskutovali o nařízení typu ODR, ADR a přijali jsme toto nařízení. Samozřejmě to není v rozporu s návrhem komise, i když je to tedy jiného typu Eh, materie. Co se týče ODR, ADR, jejich vstup platnost samozřejmě bude trvat určitou dobu. Eh, členské státy mají určitou lhůtu pro to, aby toto transponovali. Samozřejmě, že bude ještě trvat určitou dobu, než to spotřebitelé začnou používat. A do té doby vlastně nemáme žádný rozumný nástroj. To je realita. Snažíme se tady řešit toto eh, informačními kampaněmi a to se nám příliš nedaří. Je to obtížné. Proto je naprosto nezbytné, abychom zajistili rozšíření této obce, abychom otevřeli vnitřní trh, aby to nebylo v rozporu. A i v této souvislosti je nutné zdůraznit také, jaká je úloha tohoto výboru. Dopadová studie komise, víte, že v obou výborech jsme o tom diskutovali velmi dlouho. Tato dopadová studie jednoznačně ukázala, že je nutný nový přístup. A ten bychom měli nyní realizovat. Tady eh, není problém jiný jazyk, když se chce prodávat eh, v zahraničí. Víte, že máme 28 členských států a dejme tomu 8, eh, 10 může toto používat, takže to znamená, že to opravdu nevězí v problému jazyka. Co se týče online, mladá generace čím dál více také používá počítač, hovoří anglicky, takže to opravdu není překážka. Takže eh, jsem pevně přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska nebude jazyk tou překážkou a nebude způsobovat to, že se nepoužívá plně jednotný trh. My potřebujeme jednoduchý právní systém jako jistotu pro podniky a pro uživatele. Pokud to nebude takto zaročeno, nebude to fungovat. Potřebujeme jednoduchý systém. Eh, toho to času musím říci, že jsem s tímto systémem spokojen. Je to fakultativní nástroj, takže je možné také otestovat, zda to funguje, zda je to úleva, aniž bychom nutili členské státy, aby zajistili plnou harmonizaci ve svém vnitrostátním právu. Pokud ten test dopadne pozitivně, pak ten odpor, který jsme zaregistrovali na straně spotřebitelů a také na straně eh, příslušné směrnice, tak pokud zjistíme, že tento systém bude fungovat, tak to za pět let bude mnohem snažší z hlediska harmonizace. Pokud nebudeme mít fakultativní nástroj, nebo pokud to nedopadne pozitivně, tak samozřejmě neznamená to, že budeme mít 50 let tento fakultativní eh, systém. Víte, že e, v našem výboru stále se diskusí o tom, že tady chceme zavést jakési LGB, ale většinou e, to stroskotalo a linie ohledně e, směrnice, která se vztahuje na spotřebitele, něco přinesla, ale ne ten obsah, který potřebujeme. Protože tady jde o uzavření smlouvy, e, otázka smluvního práva, Členské státy musí zajistit pouze, že eh, smlouvy, které jsou uzavřeny, mohou být uzavřeny také elektronicky, ale nejsou zde žádná pravidla, jak se mají tyto smlouvy uzavřít. A to chceme nyní ošetřit hmotným právem. A dále, možnosti odvolání, to také není v této směrnice. Je tam jenom lhůta 14 tý, 14 dnů a nikoli 18 měsíců. A to s ohledem na směrnici. Pokud to dostaneme do fakultativního nástroje, tak to znamená, že přineseme něco pozitivního pro občany. E, nekalá soutěž. To je další věc, která není vůbec e, pokryta. Není to v tomto textu. Tady se jedná o minimální harmonizaci a jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy. Dále. Očkodnění a mm, úroky, to tam také není. Náprava škod a e, úroky, to opět můžeme tedy fakultativně nabídnout. Eh, ve směrnici ohledně eh, spotřebitelů máme velice důkladné povinnosti z hlediska informace, ale není tam žádné slovo o tom, co se stane, když se nenaplní tyto povinnosti z hlediska informace. Eh, dále tam nemáme navrácení plnění, to tam také není v této směrnice. Navrácení plnění, pokud se odstoupí od smlouvy. To je velice dobrá věc Nemáme tady žádné pravidlo z hlediska navrácení plnění v případě mm, oponet, oponentury vůči smlouvě. Další věc, kterou jsem se zabýval. Nejsou tady žádná pravidla ohledně promlčení eh, ve smyslu této směrnice spotřebitelů. Pokud nějaký členský stát zajišťuje určitou lhůtu pro mlčení, tak bylo by dobré, kdyby to bylo alespoň dva roky. Víte, že máme deset šest let. To je opět nová novinka, která je pro spotřebitele dobrá. Nikdo tady neusiluje o plnou harmonizaci ani částečnou harmonizaci každém případě jde vědět, je nutné vědět, e, jaký je smysl takového nařízení z hlediska lhůt, promlčení a tak dále. Co se týče pozměňovacích návrhů, to je velký počet a jsou tedy důležité. Já si přeju jednoduchou strukturu. Jedno nařízení, jedna příloha. Musí to být přehledná struktura, to znamená, abychom nemuseli se prodírat x kapitolami, které mohou být zajímavé pro právníky, ale eh, obtížné pro normální čenáře. Měla by tady být kontinuita, víte, z hlediska definicí, to znamená spotřebitel, uživatel, poskytovatel a tak dále. Bylo by dobré, aby tady byly dvě smluvní strany, ty dvě smluvní strany musí tedy eh, být ve vyváženém eh, postavení. Samozřejmě potřebujeme vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, ale i z hlediska podniků tady musí být přiměřená míra, jinak to nebude fungovat, nebude se to používat. Proto no je dosti eh, dobré tedy to promlčení snížit z 10 na 6 samozřejmě, eh, aby tedy toto mohlo být vstřebáno a mohlo se stát součástí eh, obvyklých postupů. Víme, že existuje informační povinnost, ještě dva body. Pokud se obrátíte na Amazon nebo na jiné podniky, tak tam dostanete obrovský seznam informací, takže bylo by dobré toto zredukovat na skutečně relevantní informace, aby to bylo vůbec čitelné. Poslední, druhý bod. Měli bychom se vyhnout nejasným definicím, měli bychom zjasnit definice, tak abychom se stále neobraceli na soud. To znamená, a abychom pak zjistili, že vlastně ten eh, pojem spadá eh, do jiné definice. Takže měli bychom se také omezit na online smlouvy. Na začátku moje velká žádost je, abychom toto mohli ošetřit. Eh, samozřejmě musíme také vědět, že ráda s námi bude spolupracovat. Už s tím, že to bude fakultativní, může vzniknout problém, ale pokud tady začneme s online smlouvy a pokud se to prosadí, tak to dostaneme pak i do normálních smluv. Toto vše je proveditelné, tedy to, co jsem já navrhl v podobě pozměňovacích návrhů, Eh, my chceme rychle oživit jednotný trh, chceme vytvořit šance pro spotřebitele, šance, které zatím nemají. Eh, pravdou je, a to nikdo zatím nepopsal, že jednotný trh v tomto ohledu neexistuje ve všech eh, členských státech. A pokud je tady možnost omezit, snížit nebo odstranit nějakou překážku, pak se ta směrnice vyplatí. Samozřejmě Nesmíme zapomenout na to, že je tady celá spousta překážek, ale pokud máme tuto možnost odstranit nebo snížit nějakou překážku, tak je to dobré proto, že zlepšíme tyto smlouvy ve prospěch spotřebitelů v Evropské unii. Děkuji. Thank you. Well, I'll give the floor to the Děkuji a teď eh, spolu předkladatelka paní Gebhardt. No, Ještě mi zbývají, zbývá mi pět minut. Je tady jeden bod, kde souhlasím s Hans Peterem. To je jediná jednota, kterou máme. Pravdou je, že Evropský parlament ve svém usnesení prohlásil, že bychom měli přeskoumat fakultativní systém. Mimochodem, to bylo propojeno s dopadovou studií, která měla prokázat, že tento fakultativní nástroj je průchodný. Ten přeskum a tato dopadová studie, lépe řečeno přeskum dopadové studie komise ukázal, že jsou tady velké mezery a nedostatky. A tato pochybnost se týká jak uživatelů, spotřebitelů, tak podniků. A k tomu bych chtěla ještě dodat následující. Pro mě to nebylo jednoduché. Já jsem vedla celou řadu rozhovorů s nejrůznějšími spotřebiteli a spotřebitelskými organizacemi, s nejrůznějšími podnikateli, podniky, organizacemi a velká většina, opravdu velká většina řekla, my tady máme obrovský problém s tímto návrhem Evropské komise. Z hlediska těchto 28 režimů a z hlediska tohoto fakultativního nástroje. Já jsem vzala tuto kritiku velmi vážně a proto jsem také požádala o to, aby dopadová studie byla ještě přeskoumána z hlediska výsledků Eh, nemohu to tedy rozvádět, protože nemám čas, nechci opakovat to, co už jsem řekla. Můžete se to také dočíst, protože ty dva hlavní argumenty ohledně toho, proč by tedy eh, jsme měli použít tento nástroj, je to z hlediska 28 režimu, byl, že tady budou transakční náklady nižší a Eh, že eh, náklady pro spotřebitele také se budou snižovat z 0,7 na 0,4. Eh, můžete se podívat na stránku 117 dopadové studie Evropské komise, tam jsou všechna tato čísla. V každém případě to nejsou čísla, která bych si tady vymyslela. Dlouho jsem přemýšlela, co budu dělat. Protože mnozí z těch, s kterými jsem mluvila, mi řekli, my toto nechcem. A v tomto bodě jsem zajedno s Hans Petrem, když řeknu, že to není správný přístup, protože je tady několik eh, témat, která nebyla dostatečně ošetřena příslušnou směrnicí. To jsou ty otázky, které tady právě zazněly. A pak je tady ještě další věc, nebo dvě věci, které jsou jasné. To znamená, cesta plné harmonizace tam stroskotal tento pokus. Tento pokus plné harmonizace stroskotal, ale nesmíme zároveň zapomenout říci, že tam byla blokovací eh, menšina, která byla proti tomuto fakultativnímu nástroji, takže ta cesta tady také nevypadá tak úplně otevřená. A proto si musíme položit otázku, jaká jiná cesta tady existuje vedle plné harmonizace a fakultativního systému. A to je, myslím, cesta, eh, kterou jsme se dali v našem výboru s Andrea Švábem, který se zabýval směrnicí spotřebitelů. Jednalo se o jakýsi mix harmonizace a já si myslím, že bychom se měli podívat eh, kam až můžeme zajít z hlediska této, tohoto smíšeného přístupu, tak, aby eh, s námi spolupracovali spotřebitelé a podniky a aby nám eh, pomohli odblokovat některá stanoviska. A proto jsem si dala tu práci, že jsem hledala alternativní cestu s ohledem na směrnici. Víte, že Eh, tam eh, ta alternativa stroskotala mm, z hlediska plné harmonizace. Proto já chci najít něco mezi. Plná harmonizace nejde. Členské státy nesouhlasí, fakultativní systém nepůjde, protože členské státy jaké nebudou eh, souhlasit, takže já navrhuji alternativní cestu. A tady bych opět jmenovala Andrea Švába, něco jsem odkoukala. On mi sice řekl, že to odkoukal ode mě, ale ve skutečnosti jsem to odkoukala já od něho. A sice jedná se o tabulku, kde jsme rozpracovali jednotlivá data, jednotlivé údaje a tam jsem nastínila, jak si tuto alternativní cestu představuji. Zohlednila jsem tam směrnici spotřebitelů, dala jsem pryč tedy to návětí, toho šapu a řekla jsem si, podívejme se na to, jak bychom to mohli vertikálně řešit, ne horizontálně, tak, abychom se o kruček posunuli dál. A proto tady máte těch pět kapitol, které navrhuji. To znamená scope a level of harmonization, definice právní jistoty pro spory a dále všeobecné podmínky a opatření. Vidíte to v této tabulce. Také jsem to vtělila do pozměňovacích návrhů, které jsem rozpracovala. Přičemž Evropská komise má celou řadu ustanovení ve svém návrhu, která mi připadají pozitivní. Takže bylo by dobré je také využít. Neznamená to, že e, cel, je celkově špatný tento návrh ze strany komise. Spíše jde o to, jakým způsobem k této věci přistupovat. A z tohoto důvodu jsem to přizpůsobila mému novému systému. Děkuji, pane Švábe. Já vím, že už nemám čas. Já chci jenom něco oznámit, předseda. Eh, deset minut víc, to jsem chtěl říct. Takže na příštím zasedání přesněji představím svoji koncepci. Jsem vás vůbec nechtěl přerušit, paní kolegyně, jenom jsem chtěl oznámit eh, v těch deset minut. Eh, je to opravdu mimořádně zajímavý vývoj eh, v tomto odvětví. Budeme mít potřebu si udělat čas na toto ještě prodiskutovat, ale aspoň ty první reakce paní Kreutzmann, paní Rule, pan Fox. Nejprve dámy, nebo ne? Jsme tady zajedno, že tady máme dva návrhy, které do sebe nezapadají. Teď musíme přemýšlet. Viděli jsme, jak to vypadalo z hlediska spotřebitelů. Existují různé kultury, různé právní kultury v Evropě. A o co jde, na co si stěžujeme. My si vždy stěžujeme, že obchodování na dálku, online obchody nejsou správně pokryty. Takže my bychom tady mohli získat další kousek vnitřního trhu. Více šancí pro malé střední podniky, které rádi by používali online smlouvy. Pokud tady zajistíme větší důvěru, jak vytvoříme větší důvěru? Víte, že malčtí a němečtí spotřebitelé vědí, co by se jim líbilo a také vědí, jaká, jaké mají práva, když si něco objednají, jaké mají záruky. Proto si myslím, že je dobré podpořit pragmatický přístup kolegy Majera. Také má větší šanci na úrovni rady. Bude to správné, bude to určitý krok předu. Před. Eh, co se týče evropského smluvního práva, je zde možnost otevřít další možnosti pro spotřebitele z hlediska záruky a tak dále. Musíme tedy zde zajistit vyváženost zájmů kupujících a prodávajících. Je to také úžasná šance eh, vidět, že to správné se nakonec v té regulaci prosadí. Když se podíváme na těch 28 různých eh, režimů, a když do toho zasadíme kupující a nakupující a podaří se nám zde upravit tyto podmínky, tak je to prostě určitý krok před. A bude se to týkat online a také prodeje na dálku, což nám umožní získat další část jednotného trhu. Nebude se to omezovat pouze na malcké německé eh, spotřebitele. Důležité je tedy zajistit eh, tuto právní úpravu, proto si myslím, že je dobré to, co udělal kolega Majer, který se snažil o zjednodušení, o zredukování počtu definicí. Je to přátelské vůči spotřebitelům. A teď je tady ta napínavá otázka a o tom musíme samozřejmě eh, hlasovat pak. Paní kolegyně Gebhardt, eh, vy jste se už vyjádřili k těmto návrhům. Teď je Jde o to, jakým způsobem byste to dostali pod jednu střechu. Já nevím, jestli by váš návrh mohl mít za cíl ten účel, který je eh, vtělen do návrhu pana Majera. Víte, že eh, anglosaské právo je jiné než římské právo, tady máme rozdílné kultury. Máme, nemáme ještě jednotné evropské státy, máme rozmanitou Evropskou unii, ale pokud bychom tady mohli dosáhnout určitého pokroku na jednotném trhu, vytvořili bychom více důvěry, otevřeli bychom nové příležitosti, byl by to první krok a pak uvidíme, jak se to pozitivně bude dále eh, vyvíjet. Je to určitá zkušenost a já jsem ve prospěch této možnosti. Fox. Děkuji, Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, já a moje frakce eh, podporujeme jednotný trh, je to důležité pro spotřebitele i podniky, ale pochybuji o přidané hodnotě eh, této úpravy a eh, Evropská, Evropský parlament si udělal vlastní studii dopadů a Eh, se co studie dopadu eh, komise byla projednána ve výboru IMCO a identifikovaly se tam problémy, co se týče odhadu úspor, eh, odlišení různých faktorů a chování jednotlivých smluvních stran a, a chybí tam celá řada významných výdajů, takže komise Ehm, použí, že ta studie eh, komise podle mého názoru nepostihuje celý tedy ten soubor dopadů, které to bude mít. A když pan Majer říká, že to zlepší fungování vnitřního trhu, absence společného právního eh, systému je prý bariérou obchodu, ale s tím já tedy rozhodně nesouhlasím. V rámci Spojeného království máme tři odlišné právní systémy. Jeden pro Anglii a, a Wales, jeden pro Skotsko a jeden pro Severní Irsko. A nijak to nebrání obchodu mezi těmito eh, regiony. A podle mého názoru představa že různé právní systémy představují bariéru obchodu, tak je to pouze záminka pro zavedení více Evropy, více regulace. Rozhodně eh, může třeba to mít i výhody, ale rozhodně to neodbourává eh, překážky v obchodu. A přístup paní Gerhardt mi připadá daleko vhodnější, praktičtější a ona má tedy naši podporu. Eh, já mám ještě delší projev připravený, ale nemyslím si, že by to chtěli všichni poslouchat. Určitě ho můžeme e, členům rozeslat vaším jménem. E, já se omlouvám, e, asi jsme se opravdu snažili ten dopolední program naplnit až po okraj či přes okraj, vysvětlil jsem už proč. Bylo by to opravdu užitečné, kdyby více kolegů a kolegyň bylo ochotno pracovat i ve čtvrtek odpoledne. Takže teď eh, tady projednávám se zástupcem sekretariátu, jak eh, toto budeme řešit, toto téma z hlediska pozměňovacích návrhů, eh, protože pravděpodobně je tady řada těch, kteří jako pan Fox chtějí doplnit pozměňovacími návrhy návrh paní Gebhardt, která má velice užitečnou strukturu zprávy, na kterou by asi chtělo se více zamyslet a pracovat s ní. Spravodajové e, se stínovými zpravodaji nepochybně ještě setkají. E, pane Statmajere, omlouvám se, budeme muset počkat na příští příležitost. Takže jménem obou zpravodajů dovolte, abych oznámil, jak to bude vypadat dál. Teď máme e, tedy ten text, pozměňovací návrhy do 23. dubna Budeme se jimi zabývat 29. a 30. května a záleží také na tom, jak budou pracovat zpravodajové, protože pak je tady ještě otázka kompromisních pozměňovacích návrhů. Budeme muset ještě rozhodnout, jak budeme v červenci řešit eh, schvalování budeme o tom diskutovat a to pravděpodobně bude mít svůj vliv na časový eh, harmonogram. Budeme to ještě muset projednat s výborem Jury a samozřejmě stanovisko paní Gebhardt také není neopominutelné. V tuto chvíli eh, jsem vám chtěl oběma poděkovat. Chcete se ještě vyjádřit eh, závěrem k něčemu, pane Majere, paní Gebhardt? Paní Gebhardt také ne? Takže souhlasíte? Eh, možná jenom, abychom zase netrpěli eh, v důsledku diskuze o tabáku. Ano, jak jsem vám řekl, potřebujeme větší účast poslankyň a poslanců ve čtvrtek odpoledne. Dnes odpoledne máme například volnou hodinu, kterou jsme nedokázali nijak naplnit. Pan Majer chce ještě něco říct? Chci poděkovat zvlášť eh, tlumočnickému týmu, říká laskavě pan předseda, za to, že s námi takto byli déle včera i dnes. A máme vlastně ještě další tři stanoviska a s právy dnes odpoledne začneme s zbožím třetích stran. Pan Robimajer také bude hovořit o přístupu k spravedlnosti a pokusíme se, abychom prostě věci naprogramovali příště lépe. Děkuji a uvidíme se po polední pauze.